a vítejte. Please be welcome and be seated. Takže vítejte a usaďte se, prosím, protože brzy začneme. Čeká nás tříhodinový program. Please be seated. If you're all ready. Poprosím všechny, aby se usadili. Takže můžeme už pomalu začít. Já přejdu do španělštiny. Rád bych vás tedy srdečně přivítal zde na tomto slyšení. Vítám tedy všechny poslance, kteří zastupují tři různé výbory výbor LIBE, právní výbor a výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. který se zkracuje jakožto výbor FEM. Ještě jednou vás srdečně vítám. Srdečně zde vítám i paní Redingovou, která je navrženou členkou komise a její oblast působnosti v rámci nové komise bude velice důležitá. Jedná se totiž o spravedlnost, základní práva a občanství. Tři výbory, Jury Libe a FAM, budou mít k dispozici celkově tři hodiny. Předsedat budou společně předsedové tří různých výborů. Já jsem předseda výboru Libe, předseda výboru Jurie Panlen a předsedkyní výboru FAM je paní Svensonová. Dohodli jsme se s ostatními předsedy na tom, že ta první čtvrt hodina a čtvrt se bude věnovat tím, že se budeme ptát paní komisařky na eh, oblast působnosti, která se týká výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věcí. Budeme mít celkově 20 otázek a časový prostor je hodina a čtvrt. Já se budu muset opravdu velice dobře držet toho časového limitu. Takže je opravdu velice důležité, aby každá z otázek trvala opravdu pouze tu jednu minutu a na každou odpověď jsou potom k dispozici dvě minuty. Různí řečníci zastupují své politické frakce. Ještě jednou bych nyní vyzval řečníky a poprosil je, aby se opravdu velice přísně drželi časového limitu. Jakmile se dostaneme ke konci časového limitu, pozdvihnu své kladívko. Prosím taky praní Redingovou, aby se držela časových omezení. Dnes odpoledne budeme mít velice zajímavou napínavou debitu, protože se bude Jedna také o vztahy mezi komisí, radou a parlamentem po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy v oblasti svobody, spravedlnosti a vnitřních věcí. A rovněž také půjde o situaci po vstupu v platnost listiny pro základní práva. Nyní bych udělil slovo paní Ringové na 10 minut, prosím. Honorable members. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, je to po třetí, kdy mám tu čest vystoupit eh, před tímto parlamentem jakožto osoba nominovaná na post komisařky. Pro mne tato slyšení jsou silným okamžikem demokracie, protože jsou to silné momenty zodpovědnosti, diskuse a také občané mimo zdi parlamentu eh, si mohou uvědomit, že v Evropě máme jedinečnou demokracii. Eh, ve světě není mnoho parlamentů, eh, kterým se podařilo vyhrát tu bitvu a získat právo klást otázky osobám nanominovaným do vlády. My jsme za to bojovali a říkám my, protože já jsem také bývala europoslankyní a společně jsme tehdy bojovali za toto právo parlamentu a dnes jsem vlastně jeho obětí. Ale myslím si, že na eh, tento silný okamžik demokracie můžeme být velmi hrdí. A také jsem velmi ráda, že eh, poprvé před vámi vystupuji v takovémto silném okamžiku demokracie, jakožto eh, navržená členka Komise pro spravedlnost základní práva a občanství, protože je to právě v těchto oblastech, kde toho od nás politiků budou občané mnoho očekávat. Ať už jde o komisi, o radu nebo především o Evropský parlament. A proč? No, protože lidé byli často zklamáni, jejich očekávání nebyla zohledněna A nebylo to nutně z nedostatku politické vůle, ale spíše to bylo dáno nedostatkem příslušných nástrojů. Já si vzpomínám, když jsem bývala místo předsedkyně tohoto výboru, že rozhodnutí ministru vnitra a spravedlnosti eh, se k nám nedostávaly. Ta rozhodnutí bývala přijímána za zavřenými dveřmi, neexistovala tehdy transparentnost a parlament eh, měl jen málo co mluvit do záležitostí třetího pilíře. Legislativci Evropské unie si mohli jenom nechat zdát takový vizionářský sen, že jednoho dne bude situace odlišná. A od 1. prosince loňského roku se situace skutečně změnila. Nyní parlament společně s komisí bude muset prokázat, že Lisabonská smlouva nejsou eh, pouhá slova na papíře, ale že to je skutečná revoluce v oblasti spravedlnosti a vnitra, že spolurozhodování a hlasování kvalifikovanou většinou v radě nám pomohou pokročit s novou legislativou a že také eh, přeskum jak na Evropském soudním dvoře, tak na eh, vnitrostátních soudech je nesmírně důležitá věc. A především potom listina základních práv, která eh, nyní je právě závazná, vlastně staví roveň smlouvy a listinu, nebo je postavena roveň smlouvám. Byla to dlouhá cesta, ale dospěli jsme až do tohoto bodu a občané nyní od nás právem očekávají, že podnikneme Eh, konkrétní kroky a budeme dosahovat výsledku. A já jsem proto přesvědčena, že Lisabonská smlouva bude znamenat a přinese eh, reorientaci celé naší politiky v oblasti spravedlnosti, základních práv a občanství. A to nejenom reorientaci našich úvah, ale i nové nasměrování, eh, pokud je o výsledky, protože svoboda není možná bez spravedlivé bezpečnosti a neexistuje bezpečnost bez spravedlnosti. Ale v uplynulé dekádě jsme se zaměřovali pouze na bezpečnost. Spravedlnost byla opomíjena. Lisabonská smlouva nyní zakládá možnost dosáhnout vyváženosti mezi těmito dvěma oblastmi, zohlednit také práva a svobody. A právě proto předseda komise Barroso přistoupil eh, k tomuto novému nasměrování politiky a vytvořil nové portfolio, které je konkrétně věnováno spravedlnosti, základním právům a občanství. A pokud mne stvrdíte na postu komisařky pro tuto oblast, pak slibuji, že se zasadím o umožnění takovéto nové orientace této politiky v souhlase s Lisabonskou smlouvou, a to v zájmu spravedlnosti a v zájmu práv občanů celé EU. E, prvním úkolem, a bude to společným úkolem mne a Cecilie Malmströmové, prvním úkolem bude e, vytvořit akční plán e, provádějící stokholmský program. Do této věci se pustíme hned a čeká nás hodně práce, protože ehm, tato věc představuje 170 nových iniciativ, iniciativ. S těmi se počítá ve stokholmském programu. A jsou to všechno iniciativy, které eh, půjdou přes parlament. Takže skutečně budeme mít společně v nadcházejících letech hodně práce. Eh, než eh, přistoupím k jádru věci, k vašim otázkám, dovolte, abych upozornila na tři pro mne prioritní oblasti – v prvé řadě je třeba posílit eh, postoj EU, pokud je ochranu soukromí občanů. A to eh, v kontextu všech politik Evropské unie. Jinými slovy, to znamená, že ochrana údajů bude velmi vysoko mezi mými prioritami. A také to platí pro eh, prosazování, vynucování zákonů a prevenci trestné činnosti a také pokud jde o vztahy s mezinárodními partnery, například s USA. Za druhé, nyní existuje možnost prostřednictvím velmi konkrétních kroků posílit práva občanů v oblasti volného pohybu v rámci Evropské unie. Ať již jde o pohyb jednotlivců nebo celých rodin. Tato svoboda pohybu, podle mého, je základem práv občana eh, v EU na jednotném vnitřním trhu. Příliš jsme se doposud zamýšleli nad trhem a jen málo um, jsme přemýšleli o občanech. Je potřeba, aby svoboda pohybu nebyla abstraktní myšlenkou, ale konkrétní realitou, a to ve všech členských zemích, pro všechny občany, ať už se, ať už se chtějí přesouvat kamkoliv. A evropské právo musí být ehm, velmi razantně prosazováno, bude-li to nutné. Do třetice je třeba zajistit, aby také obvinění a podezřelí měli jasně zakotvená práva v Evropě. Víte, že existuje evropský zatykač a evropský um, důkazní příkaz, ale také musíme zajistit vysokou úroveň práv, pokud je o spravedlivost soudního řízení, pokud je o podmínky ve věznicích a ve vazbách a zároveň se musíme postarat o to, aby práva poškozených byla posílena. Protože nemůže být žádná oblast spravedlnosti a žádná vzájemná důvěra bez toho, aby byly dodržovány normy vycházející z našich společných hodnot. Takže je třeba posílit procedurální práva a práva poškozených. Já jsem tedy takto vypíchla tyto tři priority, ale jak víte, eh, těch eh, oblastí bude, bude mnohem více a já jsem si jistá, že se k ním vrátíte eh, ve svých dotazech a nyní se tedy vkládám do vašich rukou. Thank you, <clears throat> Děkuji, E, navržené člence komise a nyní dávám slovo na jednu minutu panu Busutilovi. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl uh, <coughs> popřát hodně štěstí v tomto slyšení uh, navržené člence komise, paní Redingové. A pokud všechno půjde uh, dobře, bude to již její třetí mandát, bude tedy komisařkou 15 let. Takže uh, Eh, nemusíme se skutečně tázat, zda má paní Redingová dostatečné zkušenosti mezi vaše, eh, vaší oblast působnosti bude patřit i otázka občanství a očekáváme od vás, že posílíte pojem evropského občanství a že evropským občanům dáte větší práva proto jsem chtěl, abyste přišla alespoň se třemi konkrétními příklady toho, jaká budou ta nová práva, která budou dána eh, na eh, evropským občanům v rámci té vaší odpovědnosti za občanství. Prosím, paní Redingové, já, Redingová, já jsem si přečetla velmi důkladně eh, zprávu pana Alena Lamasura, která se týkala aplikace občanského práva práva na občanství. Všechno v této zprávě je zakotveno se nebo se objevuje a objevují se tam hlavně ta bílá místa, která, eh, ta, ty nedostatky, které mají občané při volném uh, přístupu k těmto právům a proto velmi rychle budu, se hodlám zasadit v oblasti občanskoprávní spravedlnosti. Uvedu příklad. Když jste občanem Finska a chcete se oženit či vzít si občana, eh, eh, oženit za eh, někoho z velkého, z Velké Británie, dostanete se do problémů, protože jedna strana vyžaduje doklad o tom, že není žádný pře, pře, pře, žádná překážka té, tomu sňatku a je to velmi obtížné získat. Vzniká zde pro mladý pár velký problém, problém a my potřebujeme volný oběh dokumentů, potřebujeme uznávání úředních dokumentů a potřebujeme eh, jednotnou úpravu, která se bude eh, týkat eh, autenticity, tedy ověřování dok- dokumentů. My již máme v jednom návrhu takovou tu možnost ověřování za zakotvenu a to je ověření při dědictví. Eh, abych řešila tyto otázky, chci připravit zelenou eh, eh, knihu začátkem roku 2010, která se bude týkat volného objemu úředních dokumentů a na to bude navazovat legislativní iniciativa. Já jsem se již pustila do konkrétních dokumentů a uvádím tu příklad těch sňatků a skutečně takových mezinárodních či přeshraničních sňatků máme hodně, asi 350 tisíc v rámci EU a 170 tisíc rozvodů ročně což představuje asi 20 celkového počtu rozvodů. A tady vznikají velké problémy nejenom kvůli tomu samotnému rozvodu, ale kvůli tomu, že zde neexistuje právní jistota a dochází eh, k velmi smutným situacím. Návrh k rozvodu v rámci Říma 3 byl eh, blo- blokovan. Já se omlouvám, paní Redinková, máme omezený, omezený čas. Prosím, dokončete, ale ta odpověď měla být dvouminutová a tento čas chceme dodržovat. E, dobrá, budu se snažit, takže stručně. Navrhnu tedy v roce 2010 tyto věci a doufám, že mi parlament pomůže. Budu také uh, usilovat o, o diplomatickou a konzulární ochranu, a ta, která by zajistila právně závazná pravidla. V roce 2010 směrnice o volném uh, pohybu, uh, kterou bych chtěla uvést do praxi, pokud možno s uh, řízením o porušení a práva neexistují po to, pokud o nich občané nevědí prostředí a proto chci využít generální direktorát, de, eh, ředitelství pro komunikace, aby informovala občany. Byly to tři a půl minuty, máme 20 otázek v této první části, takže doufám, že chápete, že eh, skutečně tlačíme na ten časový limit a znovu připomínám důležitost toho, abychom se drželi dvouminutových odpovědí a na otázky máme jednu minutu. Claude Moraes, prosím. Děkuji, pane předsedo. A Paní Redingová, vítám vás zde i jménem skupiny socialistů a demokra- eh, demokratů. Jste první komisařkou v tom portfoliu eh, základních práv a budete jej sdílet s, také s komisaři pro vnitro a s komisaři pro eh, bezpečnost je třeba vyvážit tyto otázky, které máme zde balíček o azy, azylu, jsou zde předávaná data, SWIFT, PNR, hovoří se o tělesných skenerech. To jsou všechno věci, které mají aspekty bezpečnostní i aspekty základních práv. Jak budete spolu s ostatními komisaři pracovat na řešení možných konfliktů, když zde vlastně je zde jak rozměr bezpečnostní, tak tak rozměr základních práv. A jak chcete hájit základní práva v celé ty oblasti eh, vnitra a eh, spravedlnosti a je, když již neexistuje k tomu spa, eh, pracovní skupina a jakým způsobem zajistíte v rámci transparentnosti informování tohoto výboru a jak budete zajišťovat zachování práv v rámci celého toho rezortu. Dvě minuty, prosím. Děkuji, tak to byly vlastně tři otázky. V průběhu deseti, letech, deseti let, kdy jsem působila v Evropském parlamentu, jsem byla v průběžném eh, kontaktu samozřejmě s výbory, tady paní komisařka chtěla říct asi 10 let působení na komisi. Eh, byla jsem v kontaktu průběžně s výbory a budu tak pokračovat i nyní s těmi novými příslušnými výbory. Druhá otázka, jak chci eh, spolupracovat s kolegy na komisi, protože ona to není pouze Cecilia Malmstremová, se kterou Ehm, budou muset být ehm, v úzké spolupráci, ale také zde komisař zodpovědný se, komisařka zodpovědná za vnější vztahy, protože otázka lidských práv a základních práv ehm, to jsou věci, které mají i eh, externí vnější rozměr a horizontální mm, zohledňování těchto prvků ve všech politikách bude velmi důležité. Ale to novou věcí samozřejmě je, a to vychází z té nové smlouvy a nové listiny, a také se tady bude vycházet ze skutečnosti, že EU eh, e se připojí eh, k Evropské, ke Štrasburské úmluvě o lidských právech. Eh, potřebujeme tedy jednoho komisaře či komisařku, který bude mít na starost práva. A samozřejmě je celá řada oblastí, kde odpovědnost bude sdílena. Například u těch různých problémů, které jste zdůraznil, PNR nebo SWIFT eh, nebo tělesné eh, skenery. A jsem si jistá, že k tomu dostanu eh, další otázku a budu to moci dále rozvést. A můžete se být jistí, že u tohoto otázka základních práv a ochrany osobních údajů bude tou nejvyšší prioritou. A povedou se jednání, která budou vedena mezi rovnými partnery. Nenecháme se od nikoho nic diktovat. Žádná pravidla, která by šla proti našemu pojetí základních práv a proti e, našemu systému ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, e, a nenecháme se diktovat ani z důvodu protiteroristických opatření. A mohu vám říci, že jsem eh, velice podrobně tuto věc diskutovala s Cecílí Malmströmovou a ona se mnou naprosto souhlasí v, pohle- v mém pohledu na věc. Děkuji. Pan Louis Michel, máte slovo na jednu minutu. Ano, paní komisařko, eh, tedy kandidátko na komisařku, eh, jsem tady trošku eh, ve zvláštní situaci. Já samozřejmě vás to přeznám. Byl jsem svědkem vašeho talentu, vaší kompetentnosti, když jste zastávala různé posty. Základní práva, to samozřejmě pro mne je důležité téma, je třeba je dodržovat, prosazovat všude v Unii a listina základních práv musí být kompletně prováděna, a to prostřednictvím konkrétních kroků a iniciativ. To samozřejmě se žádá kontrolu dodržování závazku členských zemí, pokud je o základní práva. Například mám na mysli svobodu tisku nebo otázku koncentrace v médiích, e, nediskriminace, e, nestranost státu a další e, kroky předjímané smlouvou. Mě by zajímalo, jaké konkrétní iniciativy eh, hodláte podniknout nebo byste mohla podniknout, abyste přiměla členské země, aby dodržovaly tyto principy, eh, které zatím eh, respektovány a dodržovány všude nejsou. Bude to nesmírně obtížný boj, který vás čeká. Já samozřejmě ve vás mám důvěru. Určitě jste schopná na ty členské země vyvíjet tlak, ale zajímalo by mě konkrétně, jak to hodláte činit. Děkuji, prosím, paní komisařko. Eh, situace se výrazně změnila od 1. Eh, prosince, protože listina základních práv je nyní součástí smlouvy. A to znamená, že Lucemburský soud má právo, má dokonce povinnost analyzovat veškerá rozhodnutí, která budou přijímána a posoudit jejich soulad s úmluvou. To se týká rozhodnutí o provádění evropského práva. rozhodnutí o provádění vnitrostátního práva, tam to má na starost Štrásburský soud. Jakmile Evropská unie přistoupí k umluvě Rady Evropy, tak od té doby bude muset eh, probíhat spolupráce mezi Štrasburským a Lucemburským soudem. Komise bude eh, usilovat o mandát k vyjednávání o přistoupení Evropské unie ke Štrasburské umluvě eh, v nejbližších dnech, tak abychom zavedli tuto rovnováhu. Takže to je jedna věc a co eh, musíme eh, sami ještě činit. Jistě víte ze svého působení eh, v komisi, že jsme zanalizovali všechny naše návrhy podle hlediska vyváženosti z hospodářského hlediska v hospodářské oblasti. A v budoucnu budeme provádět vyhodnocení každého návrhu, který vzejde z komise a budeme zjišťovat, zda každý tento návrh je v souladu se základními právy a s listinou. To bude moje odpovědnost, je to odpovědnost horizontální, může se týkat veškerých rozhodnutí a veškerých návrhů Evropské komise a Týká se také mezinárodních dohod. Děkuji. Eh, paní Rueva, pan Rueva na jednu minutu. Děkuji. Srdečně vás zde vítám. Paní Reningová, váš první příspěvek byl velmi zajímavý. Řekla jste, že právo a svoboda neexistuje bez bezpečnosti, ale že neexistuje ani bezpečnost bez spravedlnosti. A já bych se chtěla zeptat na něco, co se týká svobody. Pokud jsou svobody ohroženy jako dnes, pokud jsou instrumentalizovány na základě strachu obav, které panují, a to jsme viděli i v minulosti v evropských zemích a v evropských orgánech. Týkalo se to například těch letů CIA, týká se to také toho, co jsme se nyní dozvěděli o Swiftu, v Swiftu a přenosu dat a kontrole internetu. To vše poukazuje na to, že jsou svobody ohroženy. Týká se to také otázky těch telesních skenerů. Já se chci tedy zeptat, jakým způsobem zcela konkrétně právě co se týče těch skenerů, poukážete na to, že obhajujeme základní a občanská zpráva. Práva, že nechceme, aby byly manipulovány kvůli strachu a obavám. Děkuji. Ano, článek 8 listiny je velmi jasný a e, ty skenery mohou být dobrou ilustrací toho, jak, jak, jaká bude naše politika. Musíme si položit otázku, jsou účinné, představují zdravotní riziko, e, představují nějaké konkrétní problémy, které by se týkaly ochrany soukromí či ochrany osobních údajů a vždy se musíme zaměřit na e, přiměřenost přiměřenost, proporcionálnost, to znamená opatření, která přijímáme, jsou, abychom chránili společná, jsou přiměřená cíly, který chceme dosáhnout. A tady říkám jasně, naše potřeba bezpečnosti nemůže eh, ospravedlnit každé porušení soukromí. Občané nejsou předměty, objekty, ale jsou lidmi. A proto musíme mít tři jasné podmínky. Musí být tyto skenery dobrovolné, ty, eh, to zobrazení musí být okamžitě zničeno a za třetí Eh, je potřeba eh, sledovat dopady na zdraví. Eh, není zde nic, co by bylo stoprocentně bezpečné a ani ty skenery nejsou vše možným řešením. Musíme se zaměřit na méně intruzivní možnosti, jak zjistit možné výbušniny a zaměřit se na účinnost všech systémů sběru a sdílení dat. Tyto systémy jsou revidovány. Proč sbíráme veškeré některé ty údaje, když potom nejsou řádně využívány. Já zde hovořím o PNR, hovořím o SWIFTu. My bychom nikdy neměli být motivováni pouze strachem, ale také hodnotami, o které se opíráme, mezi které patří ta základní práva a každý návrh bude právě tím pohledem základních práv eh, prověřován a bude tomu podléhat i toto řízení. Děkuji a nyní Timothy Kirkhope eh, jedna minuta. Pane předsedo, jsem velmi rád, že před námi sedí osoba, která již něčeho dosáhla. Toto je Evropa 27 jednotlivých členských zemí a jsou zde různé národní priority a Evropská unie by měla zvýšit efektivnost a zlepšit implementaci současné legislativy namísto toho, aby se stále více zasahovala do vnitrostátních kom, eh, kompetencí. Hákský program měl zlepšit implementaci existujících opatření a rozšířit aky, ale to se nepovedlo a já mám velmi malou naději, vel, vel, malou důvěru, že ty současné priority toho dosáhnou. Jste, souhlasíte s tím, že bychom měli mít mít méně nucené harmonizace, ale více eh, kooperace, spolupráce a měli bychom se eh, zaměřit na to, abychom spolupráce opravili to, co, jsme, to, co se nedaří a abychom budovali na našich ús, úspěších. Paní Redingova, eh, ano, toto je diskuse, kterou jsem eh, s vámi, pane poslanče, vedla již mnoho let. Já jsem zastánkyní vnitřního společného trhu a fungování volného pohybu občanů. A pokud jsou, naše pravidla nejsou uh, v souladu s tímto základním přesvědčením, tak ta pravidla budu chtít změnit. A to by mohlo být docela v uvozovkách jednoduché uh, v rámci diskuse občanskoprávní, kde se nám již podařilo učinit uh, velmi dobré kroky, ale bude to velmi obtížné a to je pochopitelné v oblasti uh, trestně právní, protože tam máme systémy, které vznikaly po dlouhá století. Máme zde právníky a soudce, kteří tyto systémy aplikují, používají a je pochopitelné, že se snaží držet těch svých existujících systémů a proto musíme nejdříve budovat důvěru, důvěru takovou, která by potom praktikům dala tu víru, věřit v to, že i v sousedním státě to, ten systém funguje a že je zde vzájemné uznávání těch systémů. Já jsem se po, eh, pokusila rozšiřovat program Erasmus a vznikl program Erasmus Mundus a myslím si, že bychom mohli udělat takový program pro soudce. To by posílilo tu důvěru, vzájemnou důvěru, o které hovořím. V oblasti občanského práva tam je to jasné. Tam uděláme jasné pokroky posilování evropských pravidel, kde je omezen e, volný pochop, po, pokročíme také s postupy nebo s řízením pro porušení, pokud není evropské plán, e, právo aplikováno. Pan Tavares, jednu minutu. Senhora comissária, senhora candidata, a senhora a acerca... Pra, paní designovaná komisařko, vy jste hovořila o tom, že Evropský parlament, že Evropskému parlamentu nebylo dříve popřáno dostatečně sluchu, ale vy jste byla eh, parlament, poslankyní parlamentu po deset let. Já jsem se stala stal poslancem teprve nedávno. V pátek jsme byli zvoláni na schůzi, kde nám měla být představena dohoda o SWIFTu. Bylo to 24 hodin před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. Já si myslím, že to by bývalo nemuselo mít, protože parlament žádal, aby mohl rozhodovat o SWIFTu v rámci spolurozhodovací procedury. Takže bych chtěl vědět, jakým způsobem může komise odmítat takovouto dohodu. Pokud parlament dohodu o SWIFTu neratifikuje, a komise o ní bude muset vyjednávat znova. Jaká nová ustanovení byste v tom případě pro SWIFT chtěla vyjednat? Vy víte, jak to vypadalo dosud, všechna ta léta dosud. Fungovalo to za zavřenými dveřmi, parlament neměl žádné slovo. To se změnilo od 1. prosince loňského roku. Parlament nyní slovo míti bude. A podívejme se právě na tu smlouvu o SWIFTu. Ta smlouva byla vyjednána na období devíti měsíců. Parlament mm, má k tomu dát svůj souhlas, ale zároveň je třeba začít vyjednávat tu novou smlouvu o SWIFTu. A tato nová smlouva tak, aby začala fungovat po těch devíti měsících, tato nová smlouva již bude vyjednána podle pravidel Lisabonské smlouvy a to znamená, že eh, parlament bude plně zapojen a eh, komisař pro vnitřní komisař pro vnitřní věci se toho bude plně účastnit. A já budu klást jasné otázky, zda jsou všechna ta opatření nezbytná, pokud zároveň porušují soukromí našich občanů. Jsou ta opatření přiměřená, proporcionální a jsou skutečně v souladu se základními právy listiny a Cecilie Malstromová a já budeme společně pracovat spolu s parlamentem, abychom eh, dohodli tuto novou smlouvu o SWIFTu. Děkuji. <clears throat> Paní Kinga Gal, jednu minutu. Eh, nyní se otevírá nová éra pro lidská práva. Otevírá se nová íra pro lidská práva v Evropě se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy, jak jste sama uvedla, eh, paní kandidátko. A eh, ustavení komisaře právě, či komisařky pro spravedlnost základní práva občanství, to je jednak eh, k si konkrétně oblast působnosti, je to také velká možnost, velká příležitost. Zdá se, že existuje ještě celá řada nevyřešených věcí, zejména v některých členských zemích, kde ochrana lidských práv v praxi selhává. Já bych vás požádala, abyste velice bedlivě sledovala Eh, situaci eh, menšin ve členských zemích. A ráda bych se vás dotázala, jak hodláte provádět Evropskou listinu základních práv, která není právně závazná, a, a kdy eh, usoudíte, že si myslíte, že Evropa bude moci přistoupit ke Štrasburské umluvě o lidských právech. Děkuji, prosím, paní Redingová. Listina a především článek 6 listiny jsou právně závazné. To znamená, že toto bude vlastně, toto představuje jeden z těch největších eh, nových výdobytků smlouvy, jejich přínosu. A myslím si, že na listinu můžeme být velmi hrdí, protože ta právě ukazuje jednotnost v rozmanitosti. Není to něco, co by bylo vnucováno z hora. Ehm, v listině jsme zhodnotili, eh, pardon, jsme zohlednili eh, ústavy jednotlivých členských zemí, eh, judikaturu Evropského soudního dvora a také bohatou sbírku rozhodnutí Rady Evropy. A tento amalgám tedy znamená, že Evropa nyní bude sjednocena i ze zákona ehm, a na základě svých hodnot. Je to nejmodernější kodifikace základních práv ve světě. Možná to eh, málo opakujeme, ale je tomu tak. Jsou zde ty klasické občanské svobody, dále jsou zde socioekonomická práva a je zde i třetí generace práv, například eh, práva v oblasti ochrany údajů, bioetiky, transparentní administrativy, veřejné zprávy. A myslím si, že skutečně na listinu můžeme být hrdí. Nyní je třeba ji uvést v praxi eh, a to ve všech našich rozhodnutích. Proto také všechna naše rozhodnutí ještě předtím, než ty návrhy vzejdou z komise, eh, budou eh, posuzovány z hlediska souladu s listinou. Bude se tady provádět toto specifické hodnocení dopadu na oblast základních práv. Také budeme sledovat, zda členské země v rámci provádění evropské legislativy naplňují listinu základních eh, práv a mohu vás ubezpečit, že budu aplikovat politiku nulové tolerance, pokud je o porušování listiny. A já si myslím, budete-li souhlasit, že by bylo vhodné vypracovávat výroční zprávu o provádění listiny, která by obsahovala souhrn stížností, které já uh, budu dostávat, které vy budete dostávat, a také otázek poslanců. Dále jste se mne tázala na koexistenci listiny a štrasburské umluvy. Já si myslím, že bychom jednání na základě mandátu měli zahájit co nejdříve. Samozřejmě vám nemohu říci, kdy ta jednání doběhnou, ale budu vás průběžně informovat. Děkuji, paní Monika Beňová, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vášená kandidátko na komisařku. Ve svých písemných odpovědích jste uh, hovořila o vývoji silná koherentního rámce pro evropská základní práva jako jednu z svojich hlavních priorit. A také jste řekla, že eh, budete, usilovat, budete eh, se spolehat na pomoc Evropské agentury pro základní práva, abyste naplnila tuto svoji prioritu. Souhlasíte s tím, že toto by se žádalo, si žádá rozšíření mandátu agentury Eh, na eh, třetí eh, pilíř, respektive proto, že třetí pilíř nyní je začleněn, zahrnout do běžného legislativního postupu, anebo si myslíte, že vlastně Lisabonská smlouva tady tu situaci vyřeší a byla byste pro nějaké kvóty při přijímání nové legislativy, při sledování hlediska základních práv. Dále, pokud je o e, prosazování e, základních práv ze strany evropských institucí a členských zemí, jaké konkrétní kroky hodláte podniknout? Well, the fundamental... Paní Redenková, no, agentura pro základní práva je důležitým nástrojem, protože je to nástroj, e, který vlastně analyzuje situaci a umožňuje nám taky pro budoucí rozhodování vycházet eh, ze z pevného zdravého základu a vyhnout se chybám eh, při tvorbě rozhodnutí do budoucna. A druhým aspektem je to, že existuje vícero nástrojů, které nám umožňují zabývat se stížnostmi občanů. Vy jakožto europoslanci soukromně dostáváte někdy stížnosti od občanů, od svých voličů. Já si myslím, že eh, to je velmi důležitá věc. Eh, výbor pro petice, který podle mého jedním z nejdůležitějších výborů v Evropském parlamentu, a já jsem byla před 20 lety předsedkyní tohoto výboru mimochodem, eh, když zasedáte v tomto výboru, tak skutečně pochopíte, Eh, jak tluče srdce evropského občana. A pak samozřejmě máme také eh, ombudsmana, který řeší případy týkající se mm, správních orgánů. A já si myslím, že třeba spojit všechny tyto tři prvky a těch stížností jsou stovky. Já sama dostávám stovky a mý kolegové v komisi. Eh, Stížnosti je také třeba eh, analyzovat eh, v rámci té výroční zprávy a usoudit potom na základě nich eh, na to, kde jsou ty hlavní problémy. A potom můžeme tady v parlamentu se společně bavit o tom, v kterých oblastech je potřeba přijímat nějaké kroky. Nemůžeme je přijímat ve všech oblastech, protože těch problémů je velmi mnoho, ale musíme se rozhodnout. Například eh, vám mohu říci, že eh, se budu snažit velice rychle postupovat u otázek eh, sňatku nebo volného pohybu a nediskriminace v této věci z hlediska národnosti nebo svoboda usazování pro soukromé dále otázka rozvodu, otázka násilí na ženách. To jsou oblasti, kterým budu přikládat prioritu a myslím si, že potom ze všech těch oblastí budeme muset vybrat ty, kde prostě je třeba provést nějaké konkrétní kroky ještě nad rámec těch uvedených priorit. Děkuji, paní komisářko. Vždy jsem si vážila toho, že přikládáte tolik významu unijnímu občanství. Asi 30 unijních občanů jsou mladší jako 18 let, a Evropský parlament schválil návrh na vypracování Evropské strategie pro práva nezletilých tak, abychom nezletilým chlapcům a děvčatům v rámci všech politik Evropské unie mohli poskytnout odpovídající prostor a také, abychom zabránili všem formám diskriminace a vykořišťování. Chci se zeptat, k jakým konkrétním iniciativám přikročíte, abyste mohla věnovat prioritu právům nezletilých, protože pomocí Lisabonské smlouvy a listiny základních práv máme konečně právní základ v této oblasti. A pak bych ještě ráda věděla, jakým způsobem eh, se chcete vypořádat eh, se stále horšími komplikovanějšími problémy, které souvisí s únosy mladistvých, eh, únosy, které souvisí právě s případy rozvodů a podobnými případy. A ještě bych ráda věděla něco o návrhu, který se týká potírání pornografie a vykořišťování mládeže. Not care for children. Pokud nebudeme se starat o naše děti, tak si nepovedeme dobře. Soud je to složka společnosti, která je nejvíce zranitelná a potřebuje největší pomoc. <clears throat> Tyto E, mezi ně patří i děti, které jsou takzvaně neviditelné, a které nikdo nehovoří. E, nehovoří děti na ulicích, děti e, v nějakých záchytných střediscích a my skutečně musíme v této věci posílit evropskou strategii, evropskou strategii pro děti. Pro děti. Velmi stručně konkrétní návrhy a vrátíme se k tomu ještě při diskusi o konkrétní implementaci. Eh, únosy eh, dětí budu trvat na tom, aby vznikl systém varování včasného upozornění přeshraniční. To je v oblasti trestně právní. Potom eh, v únosy rodičů, to je Brusel 2 Bys návrh v roce 2011, který chceme předložit po potom, kdy v roce 2010 provedeme analýzu tohoto problému, eh, protože to eh, trvá velmi dlouho, než se tyto věci vyřeší soudně a předtím, než dojde k výkonu toho soudního rozvo- roz- rozhodnutí. Je zde potřeba harmi- harmonizovat procesní právo. Řím tři situace dvojí národnosti. Tady víme, že je zde určité spoždění, určitý odklad. Chceme zde urychlit tu spolupráce, nechceme čekat. Sexuální zneužívání, vykořišťování, obchodování. Chystám návrhy na směrnice v eh, úzké spolupráci s Cecílí Malstromovou, která je spoluodpovědná za tuto agendu. Všechny tyto otázky, pokud budete souhlasit, eh, budu chtít řešit i při zapojení dětí, eh, zapojení dětí ve veřejných konzultacích, eh, eh, rozvoj jazyka, který bude dětem přístupný, čili zapojení dětí do veřejných konzultací. Další Carmen. Romero, jedna minuta. En la situación actual con la globalización. Paní komisařko, v současné situaci, kdy čelíme globalizaci, zločinnosti a trestních trestné činnosti. V této situaci čelí eh, občané tomu, že jsme v podstatě všichni potenciálními oběťmi, ale zároveň jsme všichni potenciálními podezřenými, zejména pokud odpovídáme určitým profilům. Například pokud máme tmavé vlasy nebo pokud jsme muslimové. Neměli bychom požadovat od USA silnější koordinaci je policejní a justiční práce, protože si myslím, že my jakožto občané doplácíme na tuto nedostatečnou koordinaci. A já si myslím, že je důležité, abychom měli pravidla, evropská pravidla na ochranu obětí. Tomu se chce věnovat španělské předsednictví, jak má vzniknout evropský prostor práva, když takovéto věci jako právní promoc či tlumočníci a překladatelé u soudů, když se takovéto věci řeší příliš pomalu. Já s vámi plně souhlasím je potřeba posílit naší důvěryhodnost, jak v našich eh, krocích vně, tak i uvnitř. A z toho důvodu také předseda komise vložil eh, nebo rozdělil tuto odpovědnost horizontálně tak, aby byla zajištěna. Já jsem říkala ve svém eh, úvodu, že budu eh, spolupracovat s komisařem, který bude mít na starosti vnější vztahy, tak, aby ty naše kroky v oblasti vnějších vztahů byly v souladu s těmi vnitřními záležitosti. Ty vnitřní záležitosti jsou vždy nyní ovlivněny listinou základních práv, protože tato listina je nedílnou součástí smlouvy a to nám dává určitý nástroj, který jsme v minulosti neměli. Nyní máme tento nástroj a musíme jej použít. A použijeme jej, jak jsem to říkala v úvodu, pro ty eh, trest trestné eh, činy, kde máme určitého podezřelého, jak jsem to také říkala na začátku, zajistíme, aby jak ta práva podezřelých, tak ta práva obětí byla skutečně zajištěna. Potřebujeme praktická opatření v tomto směru. Eh, po, eh, potřebujeme pomoci organizacím, které poskytují pomoc obětem, tak aby tyto organizace byly byly vybaveny takovým způsobem, aby skutečně mohly pomáhat. A možná, že taková konkrétní organizace by měla vzniknout také pro oběti sexuálního zneužívání a domácího násilí. Tato pomoc musí eh, vlastně začít již od eh, spáchání trestného činu během celého soudního řízení před, při, přípravného řízení i soudního řízení. Takže chceme na tomto pracovat eh, ve spolupráci s jednotlivými vládami. Děkuji. Paní Sofie Intvelt, jedna minuta. Děkuji, pane předsedu. Základní práva jsou klíčovou odpovědností Evropské unie a ALDE předpokládá, že paní komisařka využije veškeré nástroje k jejich eh, hájení. Paní eh, Redingová se zdá, že má minimalistický a pasivní přístup k těm základním právům. V podstatě to nechává na soudech a na členských zemích. Můžete vysvětlit, jak budete aktivně prosazovat základní práva v Evropě? Jaké kroky podniknete proti homofobii? homofobii, eh, diskriminaci a eh, trestním, trestním činům, které plynou z eh, určité diskriminace či násilí, jakým způsobem budete pomáhat manželstvím, jakým způsobem zajistíte svobodu vyznání a implementace článku 7, dialog s církvemi a necírkevními organizacemi. Vy jste také říkala, že budete vyjednávat projednávat eh, věci, jako je PNR, SWIFT a další. Jako členka komise se podpořila tyto smlouvy se Spojenými státy. Co se tedy změní? Prosím, paní Redingová. Ano, to bylo prosím deset eh, otázek a pokusím se odpovědět na jednu či dvě. Ty, to předávání údajů ti z vás, kteří jste zde v místnosti, kteří jste byli členy skupiny, tedy e, výboru ITRE, víte, že směrnice o uchovávání dat a údajů při této směrnici jsem byla proti, já jsem hovořila proti, i výbor ITRE byl uh, proti a také výbor ministrů pro telekomunikace. Byl to výbor ministrů vnitra, který prosadil tento nástroj. A já doufám, že příště parlament, kdy eh, v situaci, kdy bude přijímáno takovéto, eh, eh, takovéto rozhodnutí, že se parlament zamyslí, než řekne ano. Já mohu jenom opakovat to, co jsem již říkala v odpovědi na předchozí otázky. Při vyjednávání nové smlouvy, která bude platná od pardon, při vyjednávání nové smlouvy od prosince 2009 chceme skutečně zajistit, aby základní práva byla eh, aplikována ve všech našich záko- ve všech nových návrzích a ve všech členských zemích, tam, kde jsou eh, evropské zákony uváděny v praxi homofobie nemá v žádné místo v Evropě a volný pohyb osob eh, se žádným způsobem nerozlišuje podle toho, jaká je sexuální orientace osoby. Evropská unie nemá žádnou možnost nějakým způsobem zasahovat do zákonech o sňacích či registrovaných partnerstvích v jednotlivých zemích, ale má možnost zasahovat tehdy, jestliže občan jede z jedné země do druhé na základě práv a jak si dohlíže na dodržení jeho práv, která získal v zemi A, v té první zemi. Pan Sogor, jedna minuta. Jaká opatření hodláte přijmout tak, aby podle stokholmského programu týkající se základních lidských práv se skoncovalo s veškerými druhy diskriminace proti tradičním e, menšinám e, v členských zemích a jak také zajistíte, aby e, příslušníci zmiňovaných menšin, to znamená tradičních národnostních menšin, byli plně chráněnými občany v rámci navrhovaného prostoru spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Děkuji, prosím, paní Redinková. Ano, i u této otázky máme vlastně dva nové aspekty vyplývající z nové smlouvy. Jednak je zde článek 2, který poprvé zakotvuje práva příslušníků menšin. Eh, nikoli menšin eh, jako, eh, jakožto prostě celku, ale těch jednotlivých příslušníků menšin. A kromě toho v listině v článku 21 je to také ošetřeno a já hodlám prosazovat tato základní práva v rámci uplatňování evropské legislativy, včetně situací, kdy eh, členské země provádějí evropské právo. Takže na těchto dvou úrovních, jednak v rámci tvorby evropského práva, ehm, tedy té obsahové stránky, a pak také v té rovině provádění evropské legislativy. Agentura pro základní práva tady bude sehrávat klíčovou roli, protože bude analyzovat situaci v terénu a e, poskytne nám potřebné informace. Já ve svém týmu spolupracovníků budu mít jednoho člověka, který bude odpovědný za základní práva menšin. Tento člověk, který se na plný úvazek bude věnovat pouze této problematice. Takže i vy, poslanci, budete mít nějakou kontaktní osobu v těchto věcech. Přeji jsem si jistá, že Eh, všichni z vás eh, budete mít řadu věcí, na které budete chtít eh, upozornit nebo projednat. Takže všechny tyto problémy bych ráda řešila velmi prakticky. Chci využít legislativu všude, kde to bude nutné a kde to bude opravdu nezbytné. A to na základě práv, které nám dává smlouva, tedy práva vytvářenou legislativu. Paní Zomr na jednu minutu. Děkuji problému bezpečnost versus ochrana údajů jste se vyjádřila obšírně, také v souvislosti s SWIFTem a já mám pocit, že máte v plánu vystupovat velice sebevědomě. Hovořila jste se jich také o tělesních skenerech. Podle mě tyto skenery ohrožují práva občanů a také jejich důstojnost. Já si myslím, že není dostatečně zajištěna dobrovolnost toho používání. Naše občany jsou, jsou tedy prosvíceni skenery, ale když se podíváme na produkty, na zboží, které je dopravováno letesky, tak se tímto způsobem neprověřuje. Takže si myslím, že si myslím, že toto správně není. A proto se ptám, není možné, že tělesné skenery jsou přebytečné, že se jedná o jakýsi slepý akcionismus, nějakou slepou snahu a budete mít v plánu nějakým způsobem proskoumat právě to používání těch skenerů, nebo to přenecháte členským státům? Já myslím, že jsem své stanovisko už uvedla velmi jasně, pokud jde o ty skenery. Ale eh, skenery jsou pouze jedním jedním dílkem celé širší rovnici, patří sem také PNR, patří sem také SWIFT a všechno, co se ještě chystá, co se jednou neobjeví. A proto potřebujeme mít v této věci jednoznačné stanovisko, jednoznačnou linii. Nikdy se nesmíme nechat vést strachem, ale musíme všemu nadrazovat hodnoty, na kterých je Unie založena a které se nyní staly přímo součástí smluv, tyto hodnoty musí být v popředí i když vyjednáváme mezinárodní smlouvy. Eh, mohu s vámi jedině souhlasit, když říkáte, že přece eh, lidská, eh, lidské osoby to není náklad, to není zboží. Lidé mají svoji důstojnost a veškerá opatření, která budou přijímána, budou muset být nejprve vyhodnocena z hlediska lidské důstojnosti, z hlediska dodržování práva na soukromí, z hlediska také zdravotních dopadů. Všechny tyto tři aspekty bohužel nebyly e, přeskoumány, nebyly ověřeny. E, nyní tedy je to na stole, nyní se o tom jedná a já spolu s kolegyní Cecilí Malmstromovou se postarám o to, aby tyto aspekty, aby tyto problémy e, se ocitly v popředí ještě předtím, než EU přistoupí k nějakému rozhodnutí nebo návrhu v této věci. Děkuji, paní Kinga Gönč, na jednu minutu. Děkuji, Paní komisařko, známe vaše odhodlání eh, v oblasti prosazování rovnosti mezi muži a ženami. Ovšem, jaká konkrétní opatření hodláte přímo? tak abyste zajistila, že členské země plně provádějí existující směrnice a podporují eh, zásadu rovnosti a nediskriminace, zejména eh, pokud jde o homosexuály, migranty a Romy. Navzory tomu, že existují antidiskriminační směrnice, stále ještě přetrvává vysoká míra diskriminace a násilí eh, na těch nejzranitelnějších eh, skupinách, jako jsou přistěhovalci nebo Romové v řadě členských zemí. Prosím, nepřerušujte řečníky. Eh, v roce 2009 Evropský parlament přijal horizontální směrnici o nediskriminaci co učiníte, abyste zajistila přijetí této směrnice jakožto evropského zákona? A dále, jak se postaráte o to, o to aby eh, vnitrostátní legislativa nebyla diskriminační vůči homosexuálům nebo jiným zranitelným skupinám? Děkuji. Děkuji, prosím, paní Redengová. Um, ehm, určitě mi dvě minuty nebudou stačit na to, abych vysvětlila, které všechny kroky hodlám eh, podnikat na základě antidiskriminační směrnice která zaručí rovné zacházení i mimo trh práce. A to nejenom eh, pro ty zranitelné skupiny obyvatel, ale také, co je velmi důležité, pro starší občany, pro eh, občany s postižením a tak dále a tak dále. Takže je tady celá řada věcí, na kterých můžeme dále pracovat. Já vím, že parlament se eh, staví velmi pozitivně k této směrnici a jsem si také vědoma toho, že eh, narážíme ještě na řadu problémů v radě a budeme to tady muset důkladně projednat. Z vaší otázky bych eh, ráda vybrala, protože ona obsahovala celou řadu prvků, vybrala bych tedy například ty Romy. Eh, studie provedená, nebo průzkum provedený agenturou pro základní práva eh, vyústil v závěr, že Romové jsou diskriminováni v průměru jednou ročně v oblasti bydlení, spravedlnosti a trhu práce. A to prostě není přijatelné z hlediska základních práv. Já se tomuto tématu budu věnovat spolu s komisařem Andorem. Využijeme strukturální fondy, eh, trvalé udržitelným způsobem. Eh, budeme vycházet z osvědčených postupů. Eh, mohu vám dát příklad španělského programu v oblasti odborného vzdělávání. To byl obrovský úspěch. Budeme se snažit využít prostředky tak, aby se objevily další podobné úspěchy. Dále je zde směrnice o rasové rovnosti a Evropská platforma pro inkluzi Romů, pro jejich začlenění, eh, která združuje klíčové aktéry. Ráda bych vám sdělila, že pokud má politika mít velmi konkrétní výsledky, eh, bude vhodné ji eh, připravovat také na základě summitu v Kordobě a já s vámi určitě budu projednávat konkrétní opatření, které bylo vhodné přijmout. Děkuji, pan Wim van de Kamp, na jednu minutu. Pane předsedo, Lisabonská smlouva znamená novou éru v oblasti spravedlnosti trestního práva a trestního práva zejména. Um, jsme velmi zvědaví a těšíme se na tyto, tuto, tento nový vývoj. Chceme eh, více bezpečnosti pro občany a méně svobody pro pachatele. Jaké tři konkrétní iniciativy chcete přijmout v oblasti trestně právní, aby se Evropa stala bezpečnějším místem pro občany? Paní Redingová, prosím. Já si myslím, že jsem již ve svém úvodu řekla co je potřeba v této oblasti učinit. A řekla jsem to konkrétně. E, ovšem ta opatření jsou náročná, jsou těžká. I když na jedné straně bylo velmi jednoduché, nebo je jednoduché v občanskoprávní e, oblasti e, pokročit a v této oblasti již bylo dosaženo mnohé, mnohého stejně obtížné, nebo o mnoho obtížnější je takto postupovat v trestně právní oblasti, kde otázka subsidiarity je velmi důležitá a, e, to, je to velmi důležité pro vnitrostátní jednotlivé parlamenty, zákonodárné sbory, které zde mají silné slovo a členské státy mohou zabránit, blokovat některé iniciativy, které přijímá komise v oblasti trestně právní. Proto si myslím, že je e, velmi důležité v této oblasti postupovat obezřetně. Nesmíme už mi tady spadla ze stole polovina spravedlnosti, nesmíme postu, postupovat příliš unáhleně. Musíme se rozhodnout, v kterých oblasti, v oblastech pokročit. Vzájemné uznávání je jedním z těch prvků. Tak eh, eliminace exekvátoru, eh, který nedává smysl eh, různé konkrétní, chci říct, iniciativy, které se týkají zmrazení bankovních účtů, eh, otázka mm, pomluvy či očerňování v, ří, eh, eh, v, v Římě 3 a dále také Mm, není eh, eh, některé další otázky, které eh, jsou velmi obtížné, které mohou znamenat určitá poškození, která je potřeba diskutovat se vnitrostátními parlamenty s členskými zeměmi a doufám, že vy budete moci pomoci v té diskusi s jednotlivými parlamenty. Na, a, pan Stavros Lambrinidis asi před měsícem jeden poskytovatel služeb a jeho ředitel řekl, že pokud nemáte co skrývat, nemáte se eh, čeho bát, co se týče eh, skladování eh, údajů. Pokud nemáte co skrývat, tak nemáte žádný život. Všichni máme co skrývat. Něco, co není nezákonné, něco, co je zákonné. Ať jsou to osobní vztahy, ať jsou to volby životního stylu, ať jsou, stylu, ať jsou to politické volby a to, že ty tyto volby činíme přes internet, nedáváme souhlas k tomu, abychom byli eh, průběžně prověřováni eh, v té zprávě, kterou, která se objevila v roce 2008, máte, chcete nějakým způsobem uvalit, uh, uvalit uh, omezení na souhlas, kterou mohou uh, poskytovatelé vyžadovat. Uh, nyní mají tito poskytovatelé a společnosti mají velké znalosti, velké množství informací na základě těchto daných souhlasů. Hmm, paní Redingová, já jsem k této otázce hmm, hovořila nebo spolupracovala s místopředsedou eh, komise v době, kdy se řešil balíček o telekomunikacích a kdy tato otázka byla prioritní možná, možná ne, možná si nevzpomínáte, proto vám to i říkám, ale možná si vzpomínáte, že eh, práva, která existují na ochranu soukromí, že pokud tato práva nejsou uh, buď jedním státem, nejsou nějakým způsobem na tedy tímto státem nebo firmou, která působí v tomto státě, pak jsem se chopila nebo pak jsem plnila svoji povinnost. Byla to Velká Británie, která byla takto žalována. Jedna společnost e, používala údaje bez souhlasu. E, ta pravidla jsou jasná, musí být předběžný předem daný a informovaný souhlas. Takže eh, pokud bychom řádně uplatňovali zákony dnešní, tak by věci nemohly být prováděny tak, jak se dnes na internetu provádějí. Kolegyně Nelly Krusová má tuto oblast na starosti a, ale moje odpovědnost tam také vstupuje, protože mojí odpovědností je uh, dohlížet uh, na to, aby zákony byly v souladu soulady s právem na ochranu údajů. A ta ochrana údajů se explicitně objevuje v nové smlouvě. Takže já skutečně eh, hodlám dohlednout na ochranu jednotlivců. Děkuji, paní Natalí Grisbeck. Jedna minuta, prosím. Děkuji, jsem velmi ráda za vytvoření konkrétního postu komisaře pro eh, základní práva a spravedlnost a chci vám popřát opravdu hodně úspěchů v tomto obtížném úkolu a také vaší spolupráci s parlamentem, tak aby Evropa stále odhodlaněji, odhodlaněji prováděla prostor eh, práva a svobody, jak se s tom zmiňovala úvodem. Několikrát jste se zmiňovala o nutné doplňkovosti eh, Lucemburského Evropského soudního dvora a eh, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Konkrétně mimochodem jste se zmínila článku 6 a moje otázka je velmi přímočará. A trošku se to už opakuje, zajímalo by mne, jak a kdy počítáte, že přistoupíme k celé Evropské umluvě o lidských právech, protože, eh, protože její dodržování je jedna věc, ale přistoupení k té umluvě Eh, kromě symbolické roviny znamená závaznější účinek. Eh, občané si v Evropě musí mít jistotu, že jejich práva budou chráněna. Je třeba mít co největší škálu procedurálních záruk. Dále, jaké konkrétní iniciativy navrhnete a konkrétně jaké je vaše stanovisko ohledně principu vzájemného uznávání eh, soudních rozhodnutí jednotlivých členských zemí. Omlouvám se za překročení času. Prosím, paní Redingová. Já vám mohu říci, kdy zahájíme ta jednání o přistoupení k umluvě. To proběhne opravdu eh, ve prostřední budoucnosti, jakmile budeme mít eh, k dispozici právo, tedy mandát pro vyjednávání. Tedy právo a povinnost eh, respektive právo a povinnost toto vyjednat je jasně uvedeno v článku 6 smlouvy, čili Není to otázka, jestli se do toho pustíme, pustíme se do toho určitě. A samozřejmě eh, oba soudy budou muset spolupracovat eh, vyváženě. Chceme posílit eh, naše soudy v otázkách lidských práv. Nechceme oslabit. A Lucemburský soud musí zůstat tím čím je už po celá desetiletí, tedy tím hlavním nástrojem, tou hlavní institucí, která nám pomáhá utvářet evropské právo pro dobro občanů a jednotného vnitřního trhu. Čili propojení těchto dvou soudů musí přinést posílení. Nebude to jednoduchý úkol, protože je třeba ratifikovat mezinárodní dohodu, musí ratifikovat nejenom 27, ale také eh, ostatní členové Rady Evropy. Takže určitě bude probíhat jednání, někdy možná obtížné. Já na tom budu úzce spolupracovat s našimi právníky a s Lucemburským soudem a rovněž eh, s komisařkou pro vnější vztahy. Děkuji. Pan Jacek, Prot, Jacek Protaševič na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dovolte, abych položil otázku ohledně takzvané iniciativy občanů, kterou zavádí Lisabonská smlouva. Podle mého to je nejenom nové velmi důležité právo pro evropského občana, ale také důležitý krok, který přiblíží Evropu občanům, protože občanská iniciativa umožňuje občanům přímější účast na eh, utváření a přijímání rozhodnutí v Evropě. Jak chcete zajistit funkčnost této iniciativy a eh, jak tedy bude moci být toto právo prováděno v praxi? Děkuji, prosím, paní komisařko. Prosím mikrofon, dobré. Tato iniciativa, iniciativa občan, je novým prvkem, který, byl, který přináší nové, nová smlouva. Je to prvek, který bude velmi důležitý proto, aby bylo občany slyšet. Ale je to prvek, který by mohl být i nebezpečný, pokud od samého počátku nevyjasníme, u kterých otázek může které, jaké otázky může, kde může získávat eh, eh, odpověď, u jakých otázek. Pokud občan nám řekne, že chtějí zavedení trestu smrti v Evropě, tak bohužel základní práva jsou tím klíčovým a nejzákladnějším prvkem Evropy a nemohou být změněna, i kdyby si to eh, občanská iniciativa přála. A z tohoto důvodu, předtím, než se ta občanská iniciativa stane uh, realitou, musíme vyjasnit podmínky a pravidla pro její fungování proto, aby, to, eh, aby se to stalo prvkem pozitivním, prvkem, který nám ukáže cestu dopředu a ukáže nám, jak měnit a zlepšovat naše pravidla. Eh, ukáže nám, jak použít eh, jiné nástroje k řešení problému. Mojí snahou bude postupovat co nejrychleji a nastavit podmínky, za kterých občanská iniciativa může fungovat, tyto podmínky vyjasnit. Bude bude eh, to pro mne i pro vás velmi důležité. Já budu muset využít komunikační eh, eh, cesty, které mám k tomu, abych vysvětlila občanům a Eh, budete mi muset pomoci i vy vašimi komunikačními cestami a vysvětlit vašim voličům. Děkuji. Manfred Weber. Karin. Vážená paní komisařko, chtěl bych eh, nejdříve vyjádřit kritický aspekt, a už to je zde padlo totiž, že designovaní komisaři neřekli nic moc konkrétního během slyšení, které již byly, a proto bych vám chtěl poblahopřát za vaše velice konkrétní vystoupení je vidět, že se opravdu snažíte eh, pracovní postupy v rámci Evropské unie učinit transparentními a za to vám ještě jednou blahopřeji. Chci položit konkrétní otázku. Stockholm, Lisabon, obě dvě města jsou symboly velké šance a jedno z toto změc je symbolem výstavby nového justičního systému v Evropské unii. A chci se zeptat, eh, věříte, že se během eh, příštích let podaří realizovat takovýto společný justiční systém? Děkuji, paní Redingová. We have a lot of fair... My máme členských zemích eh, spravedlivé a rovné eh, eh, právní systémy. My zde nezačínáme od nuly, ale my vlastně navazujeme na to, co v členských státech vzniklo průběhem století. Nyní je před námi nová realita a to je ta, že se občané stěhují z jedné země do druhé a tam potom pozbývají právní jistoty, který, které právo platí, který soud je příslušný. A my tudíž potřebujeme mít nejenom nástroje, které existují k tomu, abychom posílili jejich postavení, ale my potřebujeme, aby občani, občané byli informováni o tom, jaká jsou jejich práva. Jeden ze tří občanů, pokud eh, bude odmět, předmětem diskriminace, ne, nebude znát svá práva. A to je škoda. A já si myslím, paralelně k tomu, co jsem již řekla a to, co budu nadále zdůrazňovat, to znamená nezbytnost reformy přes hraniční eh, civilně právní spolupráce, tak, aby fungovalo vzájemné uznávání a aby došlo ke stejnému kroku i v trestně právní oblasti, aby byla zajištěna práva eh, partnerů z obou, pokud jsou z různých států, pokud chtějí cestovat, pokud se chtějí usadit někde, pokud eh, se tento pár chce eh, rozvést, jejich práva musí být jasná. A paralelně musíme se velmi intenzivně věnovat komunikaci, aby občané věděli, jaká mají práva a jaké mají možnosti, pokud jejich práva nejsou brána v potaz. E, vážně, e, protože když nebudete vědět o svých právech, tak ta práva pozbýváte, nemáte je. A tam chceme napřít úsilí do budoucnosti. Děkuji a mm, poslední v této části e, paní Rosario Croseta pan Rosario Croseta. Mezi cíly Evropské komise nalézáme cíl pro příštích pět let, který spočívá v posílení společného boje proti organizovanému zločinu. Jakým způsobem chcete tohoto cíle dosáhnout? jakým způsobem má být realizována evropský zatykač pomocí Eurojustu a jakým způsobem má být zabezpečena demokratická kontrola tohoto orgánu podle Lisabonské smlouvy. A co se týče oblasti trestního práva, jaké máte návrhy na vzájemné uznávání Eh, zabavování předmětů, které se nacházejí ve vlastnictví osob a jak si představujete jednotnou ochranu osob, které podlíhají trestnímu procesu. Máte naprosto pravdu a je to také velmi jasně nastaveno v nové eh, smlouvě. Cílem je eh, vytvořit z Eurojustu Evropský úřad zastupitelství evropského žalobce. Je, je moje představa Eh, je taková, že se to bude dotýkat zejména finančních aspektů. Eh, v následujících měsících a letech pak budeme diskutovat o tom, zda to je dostatečné, zda bychom neměli učinit ještě další krok. A ta možnost ve smlouvě je jít ten další krok. Eh, v trestním právu je potřeba však, aby členské země byly skutečně s tím v souladu, v souladu souhlasu a aby s tím souhlasili národní parlamentu. Ale eh, tento veřejný žalobce by eh, mohl fungovat ve všech věcech, které eh, se, za, se týkají za, závažné trestné činnosti s tím přeshraničním aspektem. Jedním příkladem je pedofilie, kdy bychom měli posílit tu spolupráci přeshraničně, abychom zde našla, našli řešení, které která jsou nezbytná trestních věcech jsou vždy ve hře dva eh, prvky. Je zde někdo, kdo se dopustil trestné činnosti nebo se má za to, že se dopustil trestné činnosti a tento člověk má základní práva. A v demokracii musíme eh, mu tato práva zaručit, dokud nebude odsouzen. A potom i ve vězení při výkonu trestu existují základní práva, která je třeba chránit a prosazovat. Na druhé straně je tady potom oběť. Já nechci, abychom ehm, eh, o těch obětech pouze eh, hovořili, aby to byla mm, eh, aby to Eh, aby, eh, aby, aby bylo jasné, eh, jaká jsou jejich práva. Pane předsedo, já bych chtěla já bych měla jednu otázku. Prosím, nemáte slovo, říká pan předseda, nemáte slovo. Uh my jsme rozhodli o tom, jaké bude pořadí a kdo bude hovořit v rámci schůze koordinátorů. Prosím, buďte eh, eh, zdvořilá, respektujte pravidla jako všichni ostatní. Eh, děkuji paní Redingové a děkuji všem poslancům za jejich účast. My přejdeme hned k druhé části eh, naší schůze. Jenom připomínám, že poslanci z eh, Libe naše jednání proběhne v 6 hodin, kdy vyhodnotíme a tomu bude předcházet v 5.30 jednání koordinátoru. Děkuji za spolupráci a předávám předsednictví panu Lénemu. Cool.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 meine sehr verehrten Vážené dámy a vážení pánové, prosím, um, měli bychom pomalu opět přejít k našemu slyšení, k pokračování slyšení. Budeme muset být eh, postupovat také svižně. Bylo nám řečeno, že máme celkově čas 30 minut, tedy respektive, že smíme náš čas pro všechny tři výbory přetáhnout o 30 minut, takže sděluji kolegyním a kolegům z výboru pro práva žen, že budou mít k dispozici svůj plný časový limit. Já budu stručný, chci poukázat pouze na to, že postup v právním výboru, co se týče spokládání otázek, bude trochu jiný, než to bylo ve výboru pro spravedlnost. U nás to bude tak, že každý má možnost položit otázku, která bude trvat jednu minutu a komisařka potom bude mít k dispozici dvě minuty na odpověď. A nad to ještě je zde možnost položit doplňkovou otázku, ale prosím o to, aby to byla otázka, která se bude týkat stejného tématu a komisařka potom bude mít možnost, bude mít jednu minutu na zodpovězení doplňující otázky. To je tedy náš postup. Nyní, Nyní bych se srdečně přivítal paní komisařku Redingovou, která je navěřená členka Komise pro spravedlivost. Ještě jednou jistě vítám a nyní předávám slovo, aby mohla přednést své úvodní úvahy. Prosím. Honorable members. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, ve vašem eh, výboru budou projednávány klíčové právní otázky, které se týkají ehm, výkladu a aplikace právního eh, evropského práva, občanské, eh, civilního, obchodního i procesního. Já nejsem sama právničkou, ale chovám velkou úctu k právní odbornosti. A ráda bych také tuto odbornost využila v následujících letech. Jsem však evropskou političkou více než 20 let a byla jsem svědkyní vzniku celé řady mm, zákonů. Mám praktickou zkušenost a jsem si také vědoma relevantnosti práva v Evropské unii. Nadnárodní právní pořádek je v samém srdci této unie. A unie není, nezůstává pohromadě nějakou silou, policií či vojskem. Ta zůstává pohromadě tím, že má společně vytvořená pravidla, která je třeba respektovat, která je třeba uplatňovat a také vynucovat. Walter Hallstein nazval naše společenství společenstvím založeným na vládě práva, která, které za 50 let dosáhlo mnoha výsledků proč jsou ty úspěchy, ty výsledky takového historického významu, protože jsou mezi námi rozdíly a Evropané se naučili z těchto rozdílů vytvořit svoji sílu a vytvořit v právní oblasti jednotu v diverzifikovanosti. Ano, máme 27 právních pořádků, celou s různými právními tradicemi, ale máme jedno, jeden nadnárodní eh, soubor zákonů, protože jsme se naučili jeden druhému naslouchat, srovnávat naše systémy a převádět je do nových a často silnějších evropských systémů. Proč to říkám? Protože si myslím, že to by mělo být základem našich kroků do budoucnosti. Komise navrhuje, eh, rada a parlament je o nich diskutují a pozměňují je a potom je zde komise aby dohlédla na to, zda jsou tyto zákony uplatňovány v praxi. A já budu přitom vždy respektovat různé právní tradice našich členských států. Já už jsem to říkala na slyšení, které proběhlo před chvílí. Je to velmi důležité v oblasti eh, trestně právní, kdy ty naše společné snahy jsou eh, mladé, kdy eh, národní parlamenty mají mají velké pravomoci a kdy jednotlivé členské státy mohou skutečně šlápnout na záchranou brzdu. Zde musíme najít nezbytný koncensus. V e, oblasti obchodního a občanského práva budu navrhovat novou legislativu tam, kde to bude nezbytné a tam, kde budeme muset posílit vnitřní trh. Například v oblasti e, občanského obchodního práva musíme být velmi ambiciozní, protože tady pomáháme Eh, obchodním společnostem, eh, překonávat eh, byrokratické překážky, snížit náklady na obchodní transakce. Zde můžeme pomoci i občanům v jejich každodenním životě, zejména pokud se stěhují z jednoho státu do druhého, pokud si vybírají. Tady můžeme přispět i k vyřešení finanční krize. Posílení jednotného trhu je naš naším nejsilnějším nástrojem pro oživení a společný trh jako takový má eh, výhodu, pokud eh, budeme pokud společně s ním vznikne také společný prostor spravedlnosti. Já uh, jsem si vědomá zpráv z vlastní iniciativy, které vašich, vašeho parlamentu, která volá po nové legislativě. Mnoho těchto návrhů, které se zde objevují, uh, uh, nový, kom, nová komisařka pro spravedlnost přijme za své, protože tyto návrhy uh, dávají smysl. Je, dává smysl smysl zruš, zrušit eh, eh, exekvátor, což je něco, co psuje nákladné 800 až 2000 euro za jeden tento právní eh, úkon. Je na druhé straně třeba nastavit jiné pojistky z zrušení exekvátoru, tedy s řádnými pojistkami, aby byl ten problém ošetřen. Pak je tady návrh. Ah, paní komisařko. Právě jsme dospěli k šesti minutám, paní komisařko, takže vás poprosím, abyste doš- dospěla ke konci svého projevu. Pak jsou tady... Um, not acceptable. Jsou tady eh, Eh, společné, mm, společné promlčecí lhůty v, u eh, dopravních nehod. Ta rozdílnost není přijatelná, potřebujeme plá, právní jistotu. Eh, pak je tady otázka zmrazování bank, bankovních účtů. 60 dluhů zůstává neuhrazených v přeshraničních přeshraničních situacích a e, týká se to také spotřebitelských práv, na které, ke kterým já mám odpovědnost na, na, pro nalezení té e, rovnováhy. Já jsem velkou zastánkyní silných spotřebitelských práv a mm, na e, politické úrovni a to bude velmi důležité. Já jsem si prošla tento dokument uh, Eh, na který bychom měli eh, navazovat a který je vlastně zárodkem eh, Evropského občanského zákonníku. Spojené státy připrav, při, nebo začaly jednotný obchodní zákonník, proč bychom nemohli mít Evropský občanský zákonník pro společný trh, protože společný trh je tím naším základem. Ano, bohužel, ale jste již dospěla k hranici svého časového limitu, takže přistoupíme k otázkám a jako o, první bude mít slovo za EPP pan kolega Tadeu Svěvka. bych srdečně poděkovat. Paní komisařko, především eh, bych vám rád poděkoval za vaše prohlášení, že eh, iniciativy předložené poslanci Evropského parlamentu se pokusíte přeměnit eh, v legislativní iniciativy, to bude velmi přínosné. Dále je, a je zde hned první návrh. Koncem příští minulého roku eh, žádal Evropský parlament návrh nařízení, mm, které by upravovalo právě eh, otázku sňatku a rodičovské odpovědnosti eh, v rámci postupu posílené spolupráce. Tak byla řádně zohledněna také práva dětí. Ve své písemné odpovědi uvádíte, že jste připravena eh, předložit návrh na poslanou spolupráci v rámci Říma 3 v prvním měsíce mého mandátu. To je velice důležité prohlášení. A já bych se vás rád dotázal, zda existují některé další možnosti a řešení a s čím počítáte vzhledem k tomu, eh, že situace je zablokovaná v ratě co by se tedy stalo, pokud byste navrhla tuto posílenou spolupráci? I do not like when you... Mně se nelíbí, když Evropa používá postup posílené spolupráce, když pouze některé země se do toho pustí a ne všechny členské země. Všude, kde je to možné, se budou snažit o to, aby celá 27 postupovala společně, společně. Ale pokud shledám, že v nějaké závažné věci, jako je Řím 3, je nemožné dosáhnout jednomyslnosti, pak nezbyde možná, než postupovat takto, posílenou spoluprací. Já jsem ta čísla již uvedla. Máme každý rok v Evropě cirka 350 tisíc nových přezraničních sňatků, tedy smíšených sňatků různých národností partnerů a v každém roce máme 170 tisíc rozvodů, což je 19 celkového objemu rozvodů. To znamená, 20 jsou smíšená manželství. A se všemi těmi problémy, které to sebou nese. E, problémy pro děti a tak dále. A proto si myslím, že tady prostě nespívá nejší cestou posílené spolupráce. Požádal o to deset členských zemí, domnívám se, že mají pravdu a já e, to učiním. A doufám, že když ostatní členské země uvidí, že to myslíme vážně, tak se připojí. A já také vykonám maximum pro to, aby se zbylé členské země připojily, aby tedy to nebyla ta desítka, aby nezůstalo u desítky, aby to potom bylo 20, 25 a nakonec 27. Ale už se do toho nyní pusme a neč- nečekejme dále. Děkuji a nyní má pan kolega Zjevka možnost položit doplňující otázku. Deset państw poprosilo o e, procedurę rozszerzonej spolupráce. Děkuji. Byla požadována tedy požadován postup posíleného posílené spolupráce. E, plánujete e, vnést nějaké změny do vašeho původního návrhu? Děkuji. To je jedna z věcí, kterým se budu věnovat už od svého prvního dne v, eh, v úřadu, jakmile eh, se rozhodnete, zda mám být komisařkou či nikoli. Zatím jsem se eh, dívala na ty všeobecné směry a ne, nezacházela jsem do detailů, ale k této fázi přistoupím velice rychle. Přípravné práce již proběhly, nebude to tady něco hola nového. A já se rozhodnu na základě výstupu z těch přípravných prací, z té přípravné fáze, požádám všechny poslance Evropského parlamentu, kteří mají zkušenost s touto oblastí, aby mi poskytli eh, svůj názor, ehm, i třeba neformální cestou, to pro mne bude velmi cené, protože bych byla ráda, aby toto tak nesmírně důležité rozhodnutí pro evropské občany bylo přijato co nejrychleji. Protože eh, to to, že se ta situace často řeší na úkor eh, toho slabšího partnera eh, v tom svazku, to prostě není v pořádku a určitě to neodpovídá mé představě o Evropské unii. Děkuji a nyní pan kolega Rafkaj za frakci socialistů a demokratů. Paní Redingová, v německých novinách Die Welt jste byla včera popsána jakožto žena, která je plná šarmu, která je velice odhodlaná, ale také jakožto žena, která je velice oblíbená u evropských podniků. Proč? Protože se mnozí domnívají, že budete mít dočinění s důležitými hospodářskými otázkami a očekává se, že od vás, že vy nepřistoupíte k harmonizaci a regulování v otázkách diskriminace a rovnoprávnosti. Samozřejmě se to netýká pouze vás, týká se to také ochrany spotřebitelů, týká se to také vztahu pracovníků ke svým zaměstnavatelům a například i Evropské spolkové společnosti. Tam máme určitý otevřený aspekt tohoto spolorozhodování. Já bych se tady chtěla zeptat, jakým způsobem mi vezmete obavu z toho, jak na mě tady ten článek zapůsobil. No, jakožto bývalá novinářka bych si nikdy netroufla kritizovat eh, práci kolegů v médiích, ale kdyby se mě býval Kdyby se býval ten novinář eh, otázal například eh, telekomunikačních podniků, tak by asi uslyšel něco jiného. Tyto podniky se mnou nebyly příliš spokojeny, jak když jsem prosadila nařízení pro roaming. Já se domnívám, že není nutné být pro jednu věc a proti eh, té druhé věci. Je třeba prostě dosáhnout vyvážených řešení. Máme jednotný vnitřní trh eh, s právem eh, svobody pohybu pro občany. Nyní také máme zakotvena základní práva a právo na nediskriminaci. A je možné dosáhnout vyvážené situace. Já jsem také v německých novinách, měla bych to vyhledat, mám to tady někde sebou, velmi zajímavou vědeckou analýzu, kterou vypracovala jedna německá univerzita. A ta analýza hovořila o tom, že v těch podnicích, kde je poměrně vysoká míra e, integrace žen a postižených osob, e, prostě osob, které často bývají diskriminovány, takže tyto podniky dosahují velmi dobrých výsledků. Já si myslím, že je třeba eh, v našich společnostech eh, udržovat eh, rovnováhu, někdy je třeba se přiklonit na stranu podnikatelské sféry, jindy na stranu spotřebitele. Můžete si být jistí, že pokud je o směrnici o právech spotřebitele, tak plně zohledním práva spotřebitele. Já vím, já znám ty kritické hlasy, já jsem eh, o nich diskutovala s kolegy a mohu vám říct, že pokud eh, že s tou směrnicí to může být ještě eh, velmi, velmi složité, kdybychom se příliš přikláněli na jednu stranu a to tu nepravou. Takže rozhodně spotřebitelské věci mi leží na srdci. Dobrá, tak ten šarm a ta vaše odhodlanost a rozhodnost to rozhodně platí, ale tam jste se použila heslo otázky ochrany spotřebitele. To znamená, je třeba je zohlednit, to je jasná věc, ale pak je zde důležitá otázka a ta spočívá v tom, chceme mít minimální harmonizaci ochrany spotřebitele či maximální harmonizaci. Protože i zde v parlamentu probíhají značné spory, co se tohoto týče a já bych rád znal váš názor na tuto věc. I have seen Jakožto komisařka pro oblast telekomunikací jsem v uplynulých eh, pěti letech zaznamenala, a také mimochodem komisařka odpovědná za eh, oblast eh, přezrančních nákupů na internetu například, tak já jsem zaznamenala, že prostřednictvím minimální harmonizace Eh, není možné rozvíjet jednotný vnitřní trh. Není to tedy v zájmu eh, těch podniků, které fungují přeshraničně, abychom šli cestou minimální harmonizace, protože tak se nikdy nezískáte důvěru občanů a nezačnou používat, využívat svá přeshraniční práva. Eh, to jsme viděli právě u nákupu online, které prostě přeshraničně Eh, dost dobře nefungují kvůli nedostatečné důvěře. Já tedy jsem plně přesvědčena o tom, že úplná harmonizace je tou správnou odpovědí v tomto případě. Také vím, že je třeba dbát na kvalitu legislativních návrhů a také na míru ochrany. Já se tím budu zabývat a budu to projednávat e, se spolu legislativci. Projednám s vámi i s radou praktické řešení. Děkuji. Danke, Děkuji a nyní má slovo pan Baltazar. Děkuji. Paní Redingová, ve své úvodu jste poukázala na to, že jednou z vašich priorit je vytvořit Evropu občanů. Znamená to tedy, že máte v úmyslu přistoupit ke konkrétním opatřením, která by ochránila práva občanů v jejich každodenním životě v rámci Evropské unie, například když cestují nebo při jejich vztazích ostatními občany a také v rámci jejich obchodního styku. Máme zde ale různé právní systémy a různou právní kulturu v rámci Evropské unie a ty je třeba zachovat. Takže si myslím, že v rámci tohoto zachování by všichni občané měli mít právo na vzájemné uznávání listin a dokumentů. Vy jste hovořila o ověřených dokumentech a já se ptám, Jaká další opatření chcete zavést pro to, abyste usnadnila vzájemné uznávání dokumentů, ale tím, tím nemám na mysli pouze ty právnicky notářky ověcené, ale takové dokumenty, které byly na ránovní úrovni právně závažně, závazně vystaveny. To je jeden z praktických eh, problémů, který máme v Evropské unii a kdy si občané nejsou vědomi svých práv. Když si přečtete zprávu pana Lamasura, najdete tam celou řadu příkladů, proč to nefunguje. A pokud chceme skutečně mít Evropu občanů, musíme řešit tyto praktické eh, problémy, které zmiňujete. V roce 2000 8 vyzval Evropský parlament k horizontálnějšímu pohledu na vzájemné uznávání. Eh, zatím to máme to uznávání v takovým jenom eh, fragmentovaným způsobem a my jsme se o to začali pokoušet s, eh, s přeshraničními eh, posledními vůlemi nebo dědickým řízením a to byl jeden první pokus nebo první krok, kterým jsme eh, začali. Nyní chceme pokročit s dalšími dokumenty a jejich uznáváním. Nechci, ale však, aby to šlo se shora, chtěla bych, aby proběhly veřejné konzultace Eh, abychom měli vstup mm, těch, kteří vytvářejí politiku, těch, kteří se podílejí profesně a od občanů, eh, samozřejmě od těch samotných eh, právníků, kteří to vědí nejlépe a na to bychom navázali konkrétními kroky. Jako Prosím o doplňkovou otázku, pane Baltasare. La soluzione potrebbe essere un... Řešení bude spočívat v tom, že vytvoříte evropský orgán, evropský úřad, který bude moci ověřovat takovéto dokumenty? To bychom již měli společného jmenovatele při právní platnosti různých dokumentů. Eh, je to eh, podle vašeho názoru možné? Yes. Je to jedna z mnoha možností. Neměla by to být nutně nová instituce, nový úřad. Já nejsem zastáv, zastánkyní vytváření nových orgánů a úřadů. Myslím si, že tím se stávají věci komplikovanější, ale pokud by se dalo k tomu využít již nějaký existující úřad a pokud by to šlo učinit velmi jednoduše prakticky, eh, tak tak by to pomohlo řešit tento problém. Ale právě proto chci začít těmi veřejnými konzultacemi, aby tam zazněly nápady, myšlenky a ty bychom potom analyzovali z hlediska jejich proveditelnosti a praktičnosti. Dankeschön, Frau Geringer. Děkuji a nyní paní Geringer Ettenberg. Chciałam się dołączyć do těch slov, které. Děkuji, pane předsedo.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 chtěla vyjádřit um, uznání vaší minulé práci, například práci na tom telekomunikačním balíčku. Moje otázka, otázka autorských práv v eh, znalostní ekonomice, eh, tam bylo řečeno, že příští následující komise předloží strategii, která se bude týkat eh, duševního vlastnictví. Jakým jak se na to díváte jako budoucí komisařka v oblasti spravedlnosti a ochrany základních práv, co se týče této diskuse v oblasti autorských práv? Jak chcete zajistit vyváženost na, úře, na úrovni EU, e, vyváženost mezi autorským právem a svobodou projevu, e, která je považována svoboda pravodu, patří mezi klíčová ta základní práva. V době, eh, kdy máme všichni společný přístup k internetu, který je zdrojem eh, jak odborných informací, tak také zábavy a potřebujeme jinak nastavená autorská práva a, a zatím to v této oblasti nefunguje. Jaká je vaše stra- strategie v oblasti ochrany autorských práv na internetu? projektu a jakým způsobem chcete tuto strategii implementovat v čase. Děkuji. The whole debate on internet access. Celá diskuse k internetu, přístupu k internetu a autorským právům byla diskuse velmi živá v tomto parlamentu. A já jsem podpořila znění článku 138, který se týká právě no, svobodného přístupu k internetu a poskutování internetu podařilo se nám potom v dohadovacím řízení dohodnou s radou přijetí tohoto ustanovení. A toto ustanovení o internetu je vítězstvím práva na svobodu projedu pro evropské občany. To je jedna část e, toho úspěchu, ale jak nyní zaručíme, že ti tvůrci budou placeni za tu práci, za tu tvůrčí práci, kterou odvedli. A celá ta diskuse ukázala, že to nemůžeme zaručit s těmi stávajícími nástroji, jak tomu bylo v minulosti, že je potřeba mít moderní a účinnější způsoby ochrany duševního vlastnictví a umění. Já jsem vždy chtěla propagaci eh, právních postupů na, ta, na straně té nabídky, to znamená ten, ten pozitivní přístup, nikoli represi. Represe je v podstatě již vyloučená v evropském práce a protože v tom, při tom spolurozhodování na balíčku eh, k, de, eh, k telekomu, že ty zákony třikrát a do, založené na principu třikrát a do, že ty se nikdy nestanou součástí evropského práva. Ještě doplňující otázku. E, pytanie uzupełniające związane jest... Moje navazující otázka se týká stejné věci. V současné době vyjednává EU mezinárodní obchodní e, dohodu proti padělaným výrobkům, která může dopadnout na práva, základní práva občanů. Jaká je, jaké je vaše stanovisko k této smlouvě? Myslíte si, že by měla tato smlouva obsahovat ustanovení, která postihnou sdílení souborů nekomerční povahy. A já jsem byla potěšena, e, že zmiňujete, že to francouzské řešení třikrát a dost není cestou ku předu pro EU a myslím si, že bychom to měli podpořit. Já jsem již vysvětlila e, v diskusi, a to několikrát, to, že Evropská unie má nyní eh, zakotveno ve své smlouvě eh, má ve své smlouvě jako její součást listinu základních práv. To znamená, že veškerá rozhodnutí navržená komisí musí být eh, také zkoumána z hlediska dopadu na základní práva. A to je jakási je to horizontální odpovědnost, kterou mám na žádost předsedy komise. A to znamená, že toto dopadá i na mezinárodní dohody, které budou eh, přijímány které bude schvalovat tento parlament. Eh, eh, A všechny tyto mezinárodní smlouvy budou řešeny i z tohoto hlediska. Eh, co se týče nástrojů trestně právních v boji proti padělaným výrobkům, pokusím se s kolegyní Malstromovou navrhnout směrnici pro Eh, směrnici pro trestní postihy padělání, ale padělání se nerovná stahování z internetu. To je trošku jiná otázka, měli bychom je řešit odděleně. Eh, padělání je jedna věc, zatímco internet, eh, využití internetu, downloading, stahování z internetu je jedna otázka. Budeme mít několik způsobů, jak vyvážit eh, důležitá práva. Jednak eh, práva na ochranu soukromí a majetková eh, práva. A toto vyvážení budeme muset nacházet v celé řadě eh, předpisů, eh, které budeme přijímat a budeme muset vyvážet a budou to obtížná rozhodnutí. Děkuji. Myslím si, že bylo téměř nemožné zodpovědět v tak krátké době na také komplikované otázky. Ovšem bohužel musíme respektovat i naše časové limity a proto předávám slovo Déně Volis. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní kandidátko na komisařku eh, ve svých eh, písemných odpovědích i ve své eh, dnešní prezentaci. Ehm, vlastně nám představujete ehm, opravdu ehm, ohromující skládanku plánovaných kroků ve, vaší příslušný oblast, ve vašich příslušných oblastech. Ale jde také o to, jakým způsobem budeme o tom komunikovat s občanem. Mne trochu trápí, jak Eh, toto tady můžeme vysvětlit občanům, eh, to, eh, tu občanskou právní Evropu, protože máme 27 právních systémů členských zemí, pak máme pravidla pro, pro rozhodné právo. Dále jste hovořila, že možná se přistoupí k posílené spolupráci u ověřených listin, u závětí, u rozvodu a je pravděpodobné, že z toho vyčleníme vynecháme jednu důležitou právní tradici, a to britskou, protože by to bylo příliš komplikované, ale kromě toho eh, také eh, vlastně z toho vyloučíme všechny občany, které, kteří by chtěli uplatňovat své právo eh, spadat pod britský systém. Takže můžeme skutečně zavést přístupný systém občanskoprávní spravedlnosti v Evropě? No, paní místopředsedkyně tady upozornila na klíčový prvek, klíčový problém. Já už jsem eh, tu větu jednou použila. Spravedlnost máme pouze, pokud víme, že existuje spravedlnost. A třetina evropských občanů v případě nějakého problému eh, nemá ponětí o svých právech. A to je veliký nedostatek. Ten musíme napravit. Já vím, že to bude obtížné, Já se velice podrobně zabývám eh, spolu s Lucemburským úřadem pro eh, publikace eh, se zabývám možností mít někde souhrně i veškerou judikaturu Evropského soudu i vnitrostátních soudů, veškerou legislativu a také určitý výtah pro občany, aby se to zjednodušilo, aby ten přístup k tomu byl snadný. To je jedna věc. To je věc, která se chystá a v roce 2011 by měl být spuštěn takovýto portál. Jak víte, také pracujeme na portálu pro elektronickou spravedlnost i e justice. Práce na této věci byly zahájeny již někde v roce 2006 nebo 7, nejsem si jistá, řekněme 2007. První konkrétní výstupy z toho budeme mít v roce 2011 a do roku 2014 bychom měli mít k dispozici portál, který, na kterém budete moci získat nějakou eh, reakci, tedy, který bude interaktivní, budete se tam moci získat ty listiny ověřené a podobně. Takže to jsou ty portály, které přinesou konkrétní přímé výsledky. Pokud potřebujete nějaký dokument, budete tam mít eh, buď to možnost nebo radu, jak je získat. Dále je třeba informovat občany o jejich právech. A to je ta oblast občanství, která také spadá do mého portfolia. Já bych eh, v každém případě ráda využila všech eh, komunikačních možností v tomto portfoliu, jakožto nástroje pro informování občanů o jejich právech. A tady samozřejmě budu potřebovat spolupráci Evropského parlamentu, protože vy budete muset informovat eh, své občany o jejich právech eh, také. A je celá řada britských občanů, kteří cestují do zahraničí, kteří žijí v zahraničí, narážejí tam na problémy, které by si přáli řešit. Také je musíme pomáhat. Eh, děkuji. Já nemám žádný problém s tím, co jste říkala o komunikaci, ale to eh, neřeší tu, tu další, ten další napětí, které se týká moje otázka, totiž, eh, že existují rozdílné přístupy a pokud je o případnou posílenou spolupráci, je možné, že eh, veliký segment evropských obyvatel bude vlastně vyloučen z toho systému evropského občanského práva. A také celá jedna právní tradice, ta britská, také z toho bude Eh, nebo Anglicka z toho bude eh, vyloučena a je to nebezpečí a toto riziko dnes mnohem větší než za těch mnoho let, kdy působí v Evropském parlamentu. Eh, řekla jste to sama. Možnost vytvořit nějaký 28. systém, který by existoval nad těmi 27 samostatnými systémy a pak by si každý mo- mohl případně zvolit právě ten 28. právní systém. To by mohlo být zajímavé řešení. Ale tato diskuse ještě není dokončena, zatím běží. A jak jsem řekla ve svém úvodním prohlášení, já nejsem právnička a Zajímal by mne názor všech právníků eh, v, této, v tomto sále a ve vašem okolí. Eh, Těto lidé by mi mohli pomoci a mohli by komise pomoci k tomu, aby se dobrala správného řešení. Mohu vám říci, že na generálním ředitelství Eh, kde, jak doufám, budu působit, pokud s tím budete souhlasit, tak tam eh, je řada vynikajících právníků. I v mé soukromé kanceláři působí řada vynikajících právníků a doufám, že nám všem společně se podaří nalézt ta řešení, která budou nejpřínosnější pro evropského občana, eh, včetně evropských občanů, kteří spadají pod anglický právní systém, na který bychom samozřejmě neměli zapomínat. Děkuji. Prosím, a nyní má slovo pan kolega Bodu. To... Děkuji. Chci vám nejprve poděkovat za vaši podporu Evropskému eh, obchodnímu zákonníku. A chci se vás eh, dotázat eh, ještě na jednu věc podobné oblasti, ale bude to v trošku pragmatičtější rovině. Jaké jsou vaše plány? Pokud je o společný ref, eh, referenční rámec nebo eh, možnost 28. smluvního režimu pro smluvní právo. A také mohla byste nám říci, jaké jsou vaše plány, pokud je o časový harmonogram, konkrétní kroky a postupy pro dosažení vašich cílů v oblasti evropského smluvního práva. na eh, jednom z mých prvních pracovních zasedání v mém generálním ředitelství jsem našla toto, má to několik svazků. Ehm, to je ten společný referenční rámec. Asi eh, možná vy byste si to měli také opatřit, pokud eh, to ještě nemáte. Já se pokusím v této věci něco vykonat, protože by byla skutečně škoda, kdyby tato věc zůstala pouhým svazkem v univerzitních knihovnách. Je třeba ji uvést do praxe. A proto ustavím expertní skupinu v průběhu roku 2010, která se bude zabývat věcnou stránkou toho, co již bylo vykonáno a potom v létě roku 2010 na základě výstupu z této expertní skupiny eh, předložím sdělení které by potom v roce 2011 eh, mělo vyústit až v eh, široce eh, publikovaný právní nástroj. Já vím, že také odborníci pracují na překladu, přezatím to máme pouze v angličtině, připravuje se překlad do francouzštiny a němčiny z toho anglického originálu. Já bych byla ráda, kdyby tyto práce pokračovaly. Komise to také podpoří. Takže to je ještě další věc, která bude paralelně s tím probíhat. A dovolte ještě následnou otázku. Hovořila jste o odbornicích, expertech a jak chcete zapojit eh, parlament eh, do dokončení společného referenčního rámce. To sdělení eh, chystané na léto 2010 bude možností pro parlament jak um, uchopit některé ty prvky a uh, sdělit nám, jakým směrem si přejete, abychom se ubírali. Proto právě chci začít se sdělením a nikoli hned návrhem rozhodnutí, protože jsem vždy věřila, že předtím, než se začneme věnovat konkrétnějším návrhům, je třeba získat si názory a expertízu nejenom mm, akademiků, akademické obce, ale těch, kdo eh, v praktické rovině eh, s těmi věcmi pracují. To je názor soudců, názor eh, právníků, politiků. Všechny do toho chci zapojit a potom na základě této jakési společné moudrosti zvolíme to, co je nejproveditelnější a převedeme to do právního nástroje. Já vím, že to doposud nikdy nebylo na pořadu dne, ale vždy mi při, ale připadalo mi škoda eh, to do pracovního programu nezařadit. Eh, jak říkám, já nejsem zrovna odbornicí na tyto věci, takže potřebuji vaši pomoc, ale skutečně bych byla ráda, kdybychom tady dosáhli dobrého výsledku, protože to bude eh, zárodek toho evropského občanského zákonníku, ke, kterého, ke kterému bychom jednoho dne měli dospět. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Lichtenbergerová. Děkuji. Chtěla bych položit otázku, která se týká důvěryhodnosti Evropské unie. Jedná se o implementaci evropského práva na národní úrovni. V této oblasti máme mnoho stížností našich občanů a máme čím dál tím méně infringement procedures zejména v otázkách, kdy se jedná o ekologii. Tam se děje velice málo a těch kroků je čím dál tím méně, ale postihuje to i řadu dalších oblastí. Jakým způsobem chcete zajistit, aby se to stalo opravdovou prioritou, tedy realizace a její kontrola? Dostáváme novou meziinstitucionální dohodu a proto bych se chtěla zeptat, zda by zde neměly být konkrétní praktické kroky, jak by chtěla komise v této oblasti spolupracovat s parlamentem, také se zohlednění petičního výboru který je samozřejmě z tohoto pohledu velice důležitý. Jakým způsobem můžeme doopravdy zajistit, aby směrnice byly implementovány korektně a ve správném časovém horizontu? The honorable parliamentarian is absolutely right. Paní poslankyně, poslankyně, máte úplné prav, máte úplnou pravdu, není dostatečné, když budeme mít pouze Eh, když budeme mít zákony, které budou jenom částečně a neúplně implementované, když se, když se nestanou skutečnými zákony v těch vnitrostátních systémech. A eh, když jsem byla komisařkou v oblasti telekomunikací, jsem se proto uchýlila k nařízení, nikoli ke směrnici, protože eh, je to rychlejší a je tam přímá právní platnost takového instrumentu, ale já jsem nyní v jiné oblasti, oblasti, která je mnohem citlivější a e, to by rozhodně třeba e, v oblasti trestního práva nešlo použít nařízení. Pokusme se podívat na to, čeho můžeme dosáhnout v oblasti občanského práva. E, já jsem se k tomu zavázala. Zavázala jsem se k tomu, že jsem jednou za rok přijdu a se zprávou o implementaci základních práv do evropského práva, ale také potom cestou aplikace do vnitrostátních systémů a že vytvořím jakousi sbírku všech eh, stížností, které obtržím od petičního výboru, od vás, od komise, od eh, ombudsmana, abychom tyto měli jaksi sbírku těchto stížností a měli eh, bychom k ním i provedenou analýzu. A rozhodně nebudu eh, váhat se zahájením řízení o porušení. Já jsem za posledních deset let odvedla určitou práci a z toho je patrné, že rozhodně se nebojím říci i velkým členským zemím ne. Ja, das ist eine... Äh, to je velice uspokojivá, uspokojivá odpověď, ale pouze na první pohled. Mám to tedy opravdu chápat tak, že v budoucnost, až půjde o následující kroky, které se budou týkat provádění společ- práva společenství, že zde my dostaneme konkrétní odpovědi, protože v minulosti tomu tak nebylo, ale je třeba, aby to bylo zajištěné, protože i zde máme jakožto parlament úlohu a také komise zde má svou úlohu jakožto strážkyně komunitárního práva. During the last <coughs> za posledních několik týdnů eh, eh, si přizval ehm, pan předseda Barroso, navržené členy komise a hovořili jsme přesně o těchto otázkách. A eh, předseda komise, pan Barroso, řekl nebo zdůraznil novou důležitost Evropského parlamentu za nové smlouvy, která skutečně požaduje je přímé odpovědi komisařů parlamentu. Já to mohu potvrdit či slíbit ze svého pohledu. Za posledních deset let všechny výbory, se kterými jsem spolupracovala, jsem vždy navštívila, <clears throat> pokud se mnou parlament o něčem chtěl hovořit, vždycky jsem žádala parlament o názor, o diskusi, pokud jsem měla za to, že e, je vstup parlamentu důležitý a je zde povinnost e, promptně reagovat na e, otázky parlamentu, protože parlament je blí, přímou vazbou mezi občany. Na jedné straně, paní komisařko, říkáte, že se vám nelíbí, když Evropa jde k něčemu jedna, se pouští něčeho jednotně, ale e, nijak od, uspokojivě neodpovídáte na to, že e, komise někdy postupuje tak, že nutí ty, ty země, které mají jiný právní systém e, zvykového práva, že se tyto země jsou přinuceny, aby se e, vyjmuly z toho fungování systému Evropy evropského. Eh, Lisabonská smlouva zajišťuje oblast bezpečnosti, svobody a spravedlnosti s ohledem na eh, rozdílnosti systému. Ve svých písemných odpovědích a ve svém dnešním vyjádření jste uh, Eh, chtěla, jste řekla, že postoupíte od toho prvního stavebního kamene směrem k evropskému občanskému zákonníku, který eh, nebude brát v potaz zvykové právo, které existuje v některých členských eh, zemích. Já mám zvláštní obavy, zejména s ohledem na, na návrh, který se týká posledních vůlí a dědictví a Bruselu bodu Také stokholmský, eh, pro, eh, stokholmský program nehovoří o harmonizaci občanského práva a smluvního práva. Znamená to, že chcete jít nad rámec stokholmského programu a odkud k tomu berete mandát? Já na to mohu říci, což jsem již řekla eh, paní místopředsedkyni Volisové k této otázce. My musíme vzít v potaz všechny vnitrostátní situace, situace jednotlivých států a najít řešení, které by bylo vyvážené pro všech 27. Proto v té oblasti těch společných, z toho společného referenčního e, rámce chci nejdříve přijít se sdělením e, po, e, po, odvedení, po té, co odvede práci expertní skupina a tam budou experti na právo britské. A, a na základě této práce musíme přijít s nějakým společným, ne rozhodnutím, ale návrhem. Návrhem, jak pokročit dál, tak, aby práva občanů, pokud cestují přes hranice, byla zohledněna. A konkrétně ta e, otázka e, e, závětí já vím, že je zde specifický konkrétní prvek, který mm, funguje v britském právu a tento prvek byl vzat v potaz v té práci, kterou, která byla dosud na tomto návrhu odvedena, na návrhu komise, tak, aby ta konkrétní specifická situace britských občanů, kteří žijí v zahraničí, byla zohledněna. Pokud si dobře vzpomínám, eh, nej, nejsem si stoprocentně jistá, ale 90 95% pravděpodobnost je ta, že si mohou tito občané zvolit, zda chtějí použít právo britské a nebo právo země, kde mají pobyt. Takže ta práce na tom probíhá. The issue that you are referring to there is následující otázka eh, Eh, nedostatečná definace obvyklého bydliště, to je jedna, která vytváří další problémy. Mohu tedy z vaší odpovědi dovodit, že co se bude týkat budoucích občanskoprávních eh, eh, návrhů, budete skutečně provádět plnohodnotný nevyhodnocení dopadů v členských zemích každého návrhu. Já nevím, co myslíte, když, říkám plnohodnot, když říkáte plnohodnotný dopad na členské země země. My budeme provádět vždy dvojí vyhodnocení dopad, dopadů. Jedno bude brát ohled na všech těch 27 E, zemí, pokud to tak myslíte, tak potom mohu odpovědět ano. A pak tady bude další vyhodnocení dopadů a to bude vyhodnocení dopadů na základní práva. To bude něco navíc, jako určitý doplňkový, do, e, doplňkový e, vyhodnocení, které zatím nebylo jsou zde základní práva, například právo na volný pohyb a to musíme též zohlednit při těch vyhodnoceních. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Berlinger. Paní komisařko, konečně máme Lisabonskou smlouvu a Stockholmský program. To jsou důležité nástroje pro vytvoření evropského právního pořádku. Jde o to, aby občané znali svá práva, aby měli přístup ke stávajícím systémům. Jde ovšem také i o právní kulturu právníků, soudců, protože oni jsou protagonisty evropského práva. Co máte v úmyslu? Co chcete učinit k tomu, abyste přispěla k tomu, aby se nám podařilo tohoto cíle dosáhnout? Jaké dodatečné investice plánujete? Jakým způsobem chcete podporovat sítě jakým způsobem chcete podporovat možnosti vzdělávání a jak mají být napojeny, zapojeny za tímto účelem národní vzdělávací instituce. Jakým způsobem je možné využít znalosti akademického světa pro to, aby lidé, kteří jsou činní v této oblasti v praxi, aby takovýto lidé dostali odpovídající školení a vzdělávání. Pane poslanče, máte naprosto pravdu. Vzájemná důvěra to není něco, co můžeme prostě zhora nadektovat. Důvěra existuje proto, že profesionál v jedné zemi v oblasti práva zná legislativu v jiné zemi a e, ví také, že se může spolehnout na svého kolegu v té druhé zemi. To je vlastně základ pro naše soužití a naše společné fungování. A to je také důvod, proč když jsem byla komisařkou pro oblast školství a vzdělávání, tak jsem trvala na prohloubení programu Erasmus. A tak dnes eh, vysoké školy v oblasti magisterských programů nabízejí společné magisterské diplomy. Proč? Protože pokud eh, mladí lidé, studenti, kteří eh, studovali během toho studia na různých univerzitách a zažili různé profesory, když se potom vrátí domů do své eh, domovské země, tak s těmito eh, lidmi v zahraničí zůstanou v kontaktu a to je dobré. Takže já také už eh, mám eh, něco, eh, mám v hlavě takovou představu programu Erasmus pro soudce, ale ještě uvidím, jak by bylo možné to provést v praxi, tak aby se soudci navzájem seznámili, aby se obeznámili lépe s právním systémem v jiných zemích. To je jediná cesta, jak budovat skutečné vzájemné uznávání, to znamená vzájemné uznávání těch profesionálů v právní oblasti. Takže jaké konkrétní kroky? Posílit eh, stávající sítě, máme síť soudců, máme eh, fórum pro spravedlnost, eh, dále karty Atlas, dále překlady, různá vysvětlení, informace a také podpořit školení soudců. Tady se mohou spolehnout na vysoce kvalitní ústavy a vysoké školy, které máme všude v Evropě. Toto všechno tedy můžeme využít. Můžeme se snažit podporovat výměnu mezi těmi školicími středisky a možná, kdo ví, jednoho dne můžeme mít i Evropskou právní akademii, ale zatím tedy bych vyšla z propojení našich stávajících vzdělávacích středisek do sítě. Děkuji, paní komisařko. Chtěl bych eh, doplnit toto. Pro soudce již existuje určitý typ Erasmu, ale týká se to jednoho z tisíce, je to tedy velice malý počet osob. Ale chci se vrátit k něčemu jinému. Vzdělávací činnost, která nyní probíhá v jednotlivých zemích a v jednotlivých evropských sítích, tak tato činnost má za základ jakési studijní plány, takže to vypadá tak, jakožto my, jakožto by byl například eh, předseda soudního dvora studentem. A tak si kladu otázku, zda bychom neměli eh, upravit vzdělávání juristů novým způsobem, tak aby vycházelo z profeční činnosti osob, kterých se to týká, aby se tomu docházelo na místě, kde tito lidé pracují. Ano, to by bylo přesně úkolem té případné eh, právní akademie, ale jak jste správně uvedl, ať provedeme cokoliv, i například eh, v programu Erasmus, když máme přes milion eh, studentů v rámci tohoto programu, v porovnání s celkovým počtem studentů v Evropě je to pouze kapka v moři. Čili je potřeba všechny tyto věci dále prohloubit, ale pokud se zaměříme na praktické eh, proškolování, nesmíme eh, zároveň zapomínat na eh, akademický výzkum. U Itálie mě napadá například Florencie. Určitě je třeba posílit evropský výzkum v oblasti soudních systémů a to by nám nakonec také mohlo pomoci odpovědět na otázku nastolenou britskými poslanci, které trápí do jaké míry je možné zohlednit systémy zvykového práva. Čili tady potřebujeme skutečně i názor a podporu eh, od akademické obce. Eh, je potřeba tady se věnovat obojímu eh, akademickému výzkumu i konkrétním školícím programům. Paní Redingová, všichni se shodneme na tom, že je třeba, abychom měli lepší komunikaci, co se týče naší práce a lepší komunikaci s veřejností. Chci se tedy zeptat na vaši komunikační strategii v oblasti právní a v oblasti spravedlnosti. Já jsem členkou právního výboru. Bohužel velice často se setkávám s tím případem, že média se zabývají zcela jinými tématy, než jakými se zabýváme my ve výboru. Jakým způsobem se budete snažit v rámci svého portfolia eh, zohlednit taková ta důležitá témata, jako například jste v Libe hovořila o těch skenerech. Chci se zeptat konkrétně, abyste nám mohla vysvětlit, co co konkrétně hodláte učinit v oblasti rodinného práva a jakým způsobem chcete jako bývalá žurnalistka se věnovat diskuzi o legislativních procesech a jak chcete zajistit, aby tato diskuze probíhala mnohem více v médiích, než tomu bylo doposud? <laughs> Moje zkušenost v této oblasti No, je to hrozné stále eh, mluvit o svých zkušenostech z malosti, ale eh, nemohu jinak. Eh, moje původní profese je žurnalistka. Není možné napsat dobrý příběh, pokud prostě nemáte v ruce nějaký příběh. Na začátku, na začátku článku potřebujete nějaký fakt, nějaký příběh. Pak se o tom můžete rozepsat. A možná třeba u toho společného referenčního rámce nezískáme velkou pozornost médií. Omlouvám se, pane předsedo Lene, ale určitě u rodinného práva tu pozornost získáme pokud vyjdeme z konkrétních příkladů eh, konkrétních osob. Pokud dáme příklady konkrétních situací, například eh, pár, který se chce sezdat, eh, dává jsem příklad toho dokumentu, který potřebuje k tomu, aby mohli být sezdáni, vyžaduje ho jedna země, Finsko například, ale v jiné zemi ve Velké Británii například takový dokument neexistuje, úřady nejsou zvyklé je vydávat, tak jak postupovat v takové situaci? Nebo jsou zde ty strašné případy únosu dětí, eh, nebo toho, kdy eh, slabší partner ve svazku eh, je zatlačen do rohu ke zdi kvůli tomu, že ten silnější partner si vybere prostě právní systém, který je pro ně vhodnější. To všechno je třeba řešit a je třeba o tom komunikovat, informovat je třeba vyjít z konkrétních problémů občanů, které eh, tedy řešíme a ukázat také, jakým způsobem je řešíme. Já si myslím, že to je jediná možnost, jak komunikovat s občany. Určitě v této oblasti eh, musíme vykonat mnoho. Eh, myslím si, že tady postupně už vlastně navazujeme na výbor pro práva žen a jeho problematiku, například otázka násilí na ženách. Jaké kroky Eh, hodláme přijmout na základě jakých eh, problémů, které se ukázaly. Eh, a pak tedy lidem vysvětlíme, ano, Evropa přijala toto a toto řešení, protože jí leží na srdci blaho občanů. Snažíme se dbát na blaho občanů. Ale pro média potřebujeme tady konkrétní příběhy a případy. Není doplňující otázka. Doufám, že práce výboru Jiry je u vás v dobrých rukou a že nebudete nějakým způsobem eh, kvůli tomu stavět do pozadí práci výboru Libe. Kdy budete Jakžto místo předsedkyně komise odpovědná pro komunikaci, jakým způsobem chcete zachovat potřebnou neutralitu? všech komisařů, protože vy jakožto komisaři musíte být neutrální. Jakým způsobem chcete tedy se vymezit tak, aby na jedné straně eh, byla důležitá komunikace a na druhé straně, abyste se chovala neutrálně, protože eh, z pozice vašeho rezortu samozřejmě musíte i současně odpovídajícím způsobem komunikovat. Ano, já budu muset eh, rozběhnout komunikaci eh, ve velmi konkrétním smyslu. No, vy eh, všichni tady v tomto sále s tím máte velkou zkušenost. Mnoho z vás tady prošli jste evropskými volbami. A co, o čem podle vás věděl prakticky každý evropský občan? Byl to roaming, protože to prostě občané pocítili přímo ve svém každodenním životě. Takže měli bychom, a když říkám my, mám na mysli vás, europoslance a každého jednotlivého komisaře, protože všichni můžeme veřejnosti sdělit něco o opatření, která chystáme. Je třeba eh, tato opatření občanům vysvětlit, informovat o nich. To je tedy eh, komunikační kampaň eh, spojená s nějakou konkrétní činností, ale kromě toho musíme také široké veřejnosti Eh, objasnit, co eh, Evropa dělá pro občany. To je takový horizontální úkol. Eh, týká se, je to stejné jako u volného pohybu osob, u sociálních záležitostí, u životního prostředí. Každý z příslušných komisářů bude moci seznamovat s veřejnou s určitými příběhy, stejně jako generální ředitelství pro komunikaci a takto snad oslavy občany oslovíme. A nyní prosím Antonia Lopis Isturis. Děkuji. Děkuji. Pane komisařko, máte opravdu velké zkušenosti s Evropskou unii a já jsem si jist, že víte, eh, o co jde tomuto výboru s ohledem na problémy, které má občan s jednotlivým trhem. Tento výbor předložil návrhy na, ve prospěch os, občana na základě článku 225. Bohužel komise nepřistoupila k mnoha krokům a tak se ptám, k jakým konkrétním krokům chcete přistoupit vy v reakci na iniciativu parlamentu. Jedná se tedy o dospělé osoby osoby, které potřebují ochranu. Jedná se o posílenou spolupráci mezi členskými státy a o zlepšení uznávání rozhodnutí, která se týkají ochrany dospělých osob. Um. Ano, těch zranitelných eh, dospělých jedinců budeme mít stále více v eh, populaci s tím, jak nám populace stárne. Já osobně se domnívám, že když hovoříme o diskriminaci, respektive o směrnici antidiskriminační, tak nikdy nebo málo kdy se zmiňujeme o starších občanech a o stárnutí obyvatelstva. Já osobně se domnívám, že toto bude eh, jedno z nejzávažnějších horizontálních témat, které budeme muset řešit. V tom aktuálním systému v Unii eh, skutečně eh, je trochu mezera, pokud je o zranitelné dospělé jedince a e, osoby s vážným e, tělesným či duševním postižením. Samozřejmě máme Hákskou umluvu z roku 2000 a já se domnívám, že to je dobré východisko. My e, budeme apelovat na členské země, aby se řídili touto umluvou, ale umluva se provádí pouze v některých členských zemích a domnívám se, že bude možné situaci vyjasnit jedině díky celounijní legislativě. Jak by měla tato legislativa vypadat, to bude třeba ještě určit. A opět, stejně jako v jiných případech, bych byla ráda, kdybyste do toho vstoupili a já eh, zadám nebo zahájím eh, hodnotící studii, tak abychom zjistili, eh, jaké jsou problémy, jak jsou řešeny v jednotlivých členských zemích a zda existují nějaké osvědčené postupy, eh, které bychom mohli ze všeobecnit. Nevylučuji také, že by Unie eh, přistoupila k Hákské úmluvě. Nevylučuji ani to, že by vznikl nový legislativní návrh. Ale to se ukáže až poté, co budeme mít eh, výstupy z té hodnotící studie a až proběhnou eh, diskuse, které budou muset vést se členskými zeměmi a s Evropským parlamentem. Nicméně tady toto téma je nesmírně důležité a závažné a myslím, že jeho závažnost bude vzrůstat eh, v následujících letech. Děkuji, kolega Lopes. Nechce položit doplňující otázku, takže pan kolega Engström. Paní komisařko, mě, já jsem byl velmi potěšen jednou vaší odpovědět, kdy jste říkala, že chcete chcete eh, zahájit, eh, přijít opatření eh, trestních postihů, co se týče padělání, ale nikoli stahování z internetu. Ale to velmi souhlasím s tím, že jsou to naprosto oddělené věci a že skutečně to stahování nebo sdílení souborů je něco jiného než padělání. Ta iniciativa, by měla nahradit tu směrnici, která je nyní v prvním čtení v radě. Je to, eh, rozumím tomu dobře, měla by potom nahradit tuto směrnici? Já nevím o tom, co jste právě říkal. Mohu vás poprosit, abyste o tom řekl něco více. Já přesně nevím, o čem mluvíte. Eh, nyní je, existuje směrnice, která se týká ochrany duševního vlastnictví. První část byla přijata v roce 2004, druhá část trestním postihům eh, je, se projednává. Mohu to tedy považovat za zastaralé? Eh, ne. Já jsem mluvila jenom o těch trestních věcech či postizích padělání, což je iniciativa, kterou eh, bude zase společná s, s kolegyní Mastromovou, protože pod ní spadá boj s podvody a padělání. Budeme tedy spolupracovat. Co se týče autorských práv a přístupu k internetu a autorská práva, to není totež jako tyto mm, padělky, eh, nelegální kopie. Eh, tady mám za to, že vzhledem k té důkladné diskusi, ke které došlo, a to nebyla jenom diskuse na půdě parlamentu, ale také v členských zemích, eh, to vědomí, že musíme chránit uměleckou tvorbu v internetovém světě, to vědomí tady je a také vědomí toho, že bychom ji neměli, nemůžeme chránit těmi eh, starými nástroji a že musíme eh, hledat nové právní nástroje, eh, například ty nabídky, přeshraniční nabídky. Já jsem předložila návrh společně s kolegou McCreevym o tom, jak by autorské právo v internetovém světě mohlo být v budoucnosti chráněno. Kolega Michel Barnier a kolegyně Nelly Krusová budou mít nyní tuto agendu na starosti a budou ji usměrňovat. A pokud mě potvrdíte jako komisařku, mojí úlohou bude zajistit aplikaci nebo ochranu základních eh, eh, práv ve všech těchto návrzích, tedy i v návrhu, který vzejde ze stě, z jejich spolupráce. Eh, já protože mojí úlohou bude dohlížet na ochranu základních práv ve všech návrzích komise. Děkuji, prosím o doplňující otázku. Děkuji, již nepotřebuji. Kolega je spokojený, takže má k tomu ještě někdo něco? Já jsem chtěla jenom dokončit a řekla jsem to již dříve. Je to otázka diskuse. Diskuse k různým věcem. Máte zde základní práva, která jsou nedělitelná, nezrušitelné. Například toho, že nemáme a, trest smrti. To je věc, která není diskutovatelná, ale je zde určité právo na a, soukromí a právo na přístup k informacím, právo na přiměřenou odměnu, právo na e, e, ochranu autorských práv. Tady musíme ta různá práva, která jsou e, částečně ve střetu, uvádět do rovnováhy. A to se bude dít často na půdě tohoto parlamentu, kdy bude třeba najít rovnováhu mezi dvěma právy která obě jsou zaručena. Děkuji. Poslední otázku položí pan Čobro. Paní... Děkuji, paní komisařko. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že velkou hodnotou Evropské unie je to, že máme volný pohyb osob. Avšak dochází k tomu, že se zde setkáváme s určitými úspěchy, ale je to doprovázáno určitými nebezpečími. Zde mám na mysli nebezpečí nebezpečí volného pohybu osob, které se dopouštějí trestné, činy, trestné činnosti, sexuálně motivované trestné činnosti, jakým způsobem chcete eh, vytvořit nějakou, nějakou registraci, nějaký, nějakou databázi těchto eh, pachatelů, zejména když napadají děti, tak abychom je mohli lépe chránit v kontextu volného pohybu. A další otázka. Ehm, všichni se domníváme, že zabavení majetku je dobrou metodou, jsou při postihování mm, různých mafiánů, kteří vedou organizované skupiny. Máte v plánu učinit kroky k možnosti nebo k provádění eh, tohoto zabavení majetku? Protože v některých zemích je to možné a je zde, máte plán na to, aby to mohlo být prováděno ve všech zemích rovnoměrně ve všech zemích stejně v celé Evropské unii. Já se domnívám, že pedofilie je jeden z nejhorších trestných činů a neměli bychom na něj pohlížet z dálky, eh, odtažitě, ale měli bychom skutečně udělat vše proto, aby tito pachatelé nemohli Eh, páchat svou trestnou činnost. Eh, oni často, jak víme, eh, fungují ve skupinách přes hranice a to je, je to tedy skutečně ty trestné činnosti, která má přeshraniční rozměr a kolegyně Malstrémová a já plánujeme mm, mm, určité konkrétní kroky, kroky k tomu, aby policie mohla posílit spolupráci při potírání eh, tohoto eh, ohavného jednání. Zabavování majetku je jedním z jednou z věcí, která spadá do právomoci vnitrostátních soudů eh, s cílem postihnout nebo potírat organizovanou trestnou činnost. Spadá to do oblasti trestního právo, práva a jak jsem již několikrát řekla, vzájemná důvěra, vzájemné uznávání rozhodnutí přeshraniční spolupráce. To jsou věci, které je třeba v této oblasti nastavit. Mm, musíme být obezřetní a opatrní v tom, jaké návrhy předneseme, protože zde předložíme, protože vždy se dotýkáme zásady subsidiarity a e, pokud předneseme, předložíme nějaký návrh, e, je možno e, je mm, jenom jedním E, cestou jednoho státu či jednoho národního parlamentu blokovat samo o sobě. Tyto trestné činy, které jsou e, bez diskuse hrozné a mezi ně pedofilie určitě spadá. To jsou trestné činy, kde je třeba něco učinit a využít, měli bychom využít ta opatření, která máme k dispozici. Když jsem měla na starosti telekomunikace, spolupracovala jsem se zástupci eh, toho samotného odvětví, Je mi to líto, ale překračujeme již čas, který máme k dispozici, takže to budu muset zkrátit i s ohledem na výbor pro práva žen, takže prosím paní komisařku o závěrečné slovo. Ostatní vypovědi paní ještě tedy doplňující otázka, pane předsedo, v návaznosti na to, co právě řekla paní komisařka, jakou zkušenost... Chtěl jsem se ptát na zkušenost v telekomunikacích. Nemyslíte si, že bychom mohli, že by se dalo více udělat v oblasti uchovávání dat? právě s ohledem na dopadení pachatelů, myslím si, že e, údaje o telefonátech, telefonních hovorech těch pachatelů, kteří páchají takovou trestnou činnost. Tato informace může být velmi užitečná při ochraně e, dětí před těmi skupinami pedofilů. Děkuji. Když jsem měla na starosti telekomunikace jako komisařka, snažila jsem se zejména o osvětu, o zvyšování povědomí a spolupráci eh, těch, ehm, těch zástupců průmyslu. Byl zde program Safer Internet, bezpečnější internet, který informoval školy, učitele, rodiny. My nemůžeme oddělit děti od počítače, ale potřebujeme je informovat o určitých nebezpečích. Spolupráce se zástupci telekomunikačního průmyslu. Bylo dosaženo dohody, nebo byla nastavena dohoda zamezit určitýmu typu eh, komunikace z mobilního telefonu u telefonu třetí a čtvrté eh, generace. A sociální sítě 21 firm podepsalo dohodu, která by měla vstoupit v platnost tento, v únoru tohoto roku Eh, kdy se tyto eh, Eh, firmy zavazují, že eh, profil těch mladistvých bude eh, skryt na těch, na těch v tom, na tom internetu, tak aby, jsme, aby se k ním nemohli dostat ti pachatelé lehce. Post, trestní postih, ale i další opatření, tak abychom děti chránili, pokud se pohybují v internetovém světě. Děkuji paní komisařce. Jsme na konci našeho časového prostoru, takže bych nyní rychle předal předsednictví kolegyním z výboru pro práva žen. A ještě bych chtěl poukázat na to, že schůze koordinátorů se bude konat 16.30 v sále 1G3 a schůzi našeho výboru tu budeme mít ve stejném sále v 17 hodin. Děkuji. Kollegor, utfrågningen går nu vidare under... Vážené poslankyně, vážení poslanci, slyšení pokračuje. Nyní pod vedením Výboru pro práva žen a rovnost mužů a žen. Budeme uplatňovat stejná pravidla jako v předchozích dvou částech tohoto slyšení. Zbývá nám, respektive máme k dispozici pouze 30 minut a myslím, že bychom se tady měli hned pustit do práce. Budu velice přísná, pokud jde o dodržování řečnické doby. Jedna minuta na dotaz, dvě minuty na odpověď. Nejprve dávám slovo paní Redingové na tři minuty pro její úvodní prohlášení. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Máme k dispozici pouze 30 minut a proto myslím, že bych měla hovořit eh, na úvod stručně, tak abychom se mohli soustředit především na vaše otázky. Jsem eh, velmi ráda, eh, že tu dnes jsem před výborem pro ženy. Ve francouzštině říkáme, že se kruh uzavírá. Já jsem začínala svoji politickou kariéru jakožto zpravodajka v Lucemburském parlamentu Eh, která měla na starost eh, provedení eh, směrnice o rovném zacházení do lucemburského práva. Byla jsem vyslána na pekinskou konferenci jakožto předsedkyně sociálně křesťanských žen v Lucembursku a tak dále a tak dále. Takže jsem velice ráda za tuto příležitost a také tady ráda vidím mnoho známých tváří. Budu vaším silným spojencem, pokud je o další posilování Eh, politiky v oblasti rovnosti mužů a žen. Eh, a to ve všech oblastech eh, evropské politiky. Můžete se na mě spolehnout, že učiním maximum pro to, abych snížila rozdíl v odměňování za vykonanou práci mezi muži a ženami. Pan předseda Barroso mě chce pověřit nejenom odpovědností za naši Eh, mocnou eh, antidiskriminační směrnici, respektive směrnice, ale také nechce pověřit eh, pravomocemi v oblasti trestního práva a nástrojů pro boj proti násilí na ženách a na dětech. To mi umožní dosahovat velkých synergií mezi těmito různými nástroji ve prospěch razantní a viditelné politiky v oblasti rovnosti mužů a žen. Domnívám se, že také musíme dát komunikační informační činnost do služeb této politiky. A pokud využijeme všechny tyto možnosti a nástroje, tak to mi umožní eh, stát se skutečně vaší komisařkou pro rovnost mužů a žen a s vaší pomocí eh, komisařkou silnou, jak doufám. Eh, Tím měřítkem ke kterému se vždy budeme vztahovat, bude listina základních práv, která, jak víte, je nyní právně závazná od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A dále je zde, a je zde konkrétně článek 23 listiny, který eh, zakotvuje rovnost mezi muži a ženami ve všech oblastech, včetně zaměstnanosti, práce a odměňování za práci. A samozřejmě mám také eh, horizontální eh, povinnost prosazovat práva, eh, rovná práva mužů a žen eh, ve všech oblastech eh, koncepční tvorby. Chci se zasadit o to, aby rovnost mužů a žen byla uvedena v praxi. A nyní jsem připravena odpovědět na vaše dotazy. Děkuji. Nejprve dám slovo paní Bauerové. Děkuji mnohokrát. Rozhodně Vítáme, paní Redenková, eh, vaši angažovanost eh, v naší eh, oblasti. Určitě v této oblasti existuje celá řada komunitárních legislativních aktů. Ta oblast se vyvíjí. A ovšem je zde stále velká propast mezi tím, co máme stanoveno do jure a, to, a tím, jaká je reálná situace de facto. Máme eh, už směrnici z roku 78, když se podíváme na čerstvé statistické údaje, tak stále existuje více jak 17% rozdíl v odměně za stejnou práci mezi muži a ženami. Vlastně tady nedošlo k žádnému posunu v poslední dekádě. A v nedávném vydání Ekonomistu se hovoří nebo píše o rozdílu v platu eh, muže a ženy Eh, zejména eh, od té doby, kdy žena porodí dítě, tam ta propa začíná být větší. A toto eh, nemůže vysvětlit nic jiného než prostě diskriminace. Mne by zajímala vaše odpověď na to, co chcete učinit v prvé řadě, abyste skoncovala s touto diskriminací. Eh, protože nestojíme o hezká slova nebo zákony, které pak zůstanou mrtvou literou. Chceme reálné, reálnou nediskriminaci. Děkuji, prosím, paní Redingová. Eh, vážená poslankyně, máte naprostou pravdu. Navzdory všem opatřením, která již byla přijata, eh, dnes přetrvává rozdíl v obměňování za stejnou práci na úrovni 17%, což je nepřijatelné. A proto boj proti rozdílnému odměňování mužů a žen bude jednou z mých klíčových priorit. Mimochodem, je to také konkrétně uvedeno ve smlouvě, což nám dává možnost legislativních i nelegislativních opatření na tomto poli. Samozřejmě budeme muset spolupracovat s členskými zeměmi a se sociálními partnery při hledání řešení. A máme k dispozici jeden eh, nesmírně důležitý nástroj, který podle mého soudu zatím nepoužíváme dostatečně. Eh, každý rok na jaře eh, se vypracovává Evropská strategie pro zaměstnanost. a bych byla ráda, kdyby do budoucna tato strategie byla doplněna respektive nebyla doplňována pokaždé o, eh, o samostatný dokument o rovnosti mužů a žen. Chci, aby to bylo začleněno přímo do té strategie pro zaměstnanost. A já vítám skutečnost, že belgické předsednictví již eh, indikovalo, že řešení eh, odlišného rozdílného odměňování mužů a žen bude jednou z priorit belgického předsednictví. Já si myslím, že bychom se měli již nyní začít připravovat. Máme ty různé činnosti, které běží a měli bychom se e, připravit tak, aby příslušná rozhodnutí mohla být přijata za belgického předsednictví. To by bylo nesmírně důležité. Zároveň se domnívám, že informační kampaň, která e, byla startována v roce 2009, musí být v roce 2010 e, dále posílena. Děkuji a nyní dávám slovo paní Tomsenové. Děkuji. Paní Redenková, v tomto roce stovky tisíců žen ve, v, v Evropské unii eh, byly vystaveny násilí ze strany svých partnerů nebo bývalých partnerů, někdy s dramatickými důsledky. Například v roce 2008 eh, to bylo 157 eh, francouzských žen a přes 60 španělských žen přišlo o život v důsledku násilí mužů na ženách. To je více než terorist, oběti terorismu rovnost mužů a žen jedním ze základních eh, principů v Evropské unii. Vy jste mnohokrát zmiňovala listinu základních práv, ale násilí mužů na ženách eh, je porušením základních lidských práv a je to eh, přímou příčinou nerovnosti mezi muži a ženami. V nedávném usnesení Evropský parlament apeloval na komisi, aby vystoupila s návrhem směrnice na odstranění všech druhů násilí na ženách. A moje otázka na vás zní, jste ochotná uznat, že násilí na ženách představuje porušení základních lidských práv a budete v důsledku toho iniciovat evropskou směrnici o boji proti, všech, proti všem formám násilí na ženách. Děkuji. Dávám slovo paní Redingové. A naprosto s vámi souhlasím, paní poslankyně, že násilí na e, ženách je e, velmi zásadním problémem, hrozným problémem, který, o kterém se mále, e, málo ví. 21 až 22 žen ve svém životě někdy zažije fyzické násilí a 10 procent eh, eh, evropských žen eh, někdy zažije sexuálně motivované násilí. To jsou hrozná čísla a měli bychom proti tomu něco dělat. Musím hovořit velmi stručně, jaký je náš plán v této oblasti. Jednak posílit arzenál právních opatření, které máme. Máme zde uh, směrnici o Evropském ochraném příkazu, kde udělám návrh a je zde potom směrnice o Eh, je potřeba eh, analyzovat možnost takové směrnice proti násilí na ženách jako jednu možnost. Je potřeba se eh, podívat na tu mm, listinu a tam, jak kterou navrhuje mm, předseda Barroso a skutečně násilí bude prominentně prioritizováno. Směrnice protidiskriminační je určitým jedním nástrojem a potom program program Daphne 3, který tež spadá do mé pravomoci. Čili to jsou různé nástroje, které je možnost eh, spojit eh, a posílit tak i fungování nevládních organizací potřebujeme najít strategie, které eh, pomohou eh, eh, těm obětem domácího násilí. Já s kolegyní s Malstremovou budu spolupracovat v této spolupráci. Jsou to osvětové kampaně a vzdělávání policistů. Stejně tak jako mm, jistina, tak, listina tak i eh, eh, Beijing jako takový nám mohou pomoci. A neměli bychom zapomínat na mezinárodní rozměr. A pokud mm, mi dovolíte, já to vysvětlím později, ale eh, chci skutečně chci skutečně zahájit iniciativu, která se týká ženské obřízky a pokud se k tomu dostaneme, vysvětlím ještě podrobněji. Nyní paní Pavanová, prosím. Děkuji za slovo. Paní komisařko, vy máte velmi eh, kladné zkušenosti v médiích, s médií a jistě budete schopna jednat a konat eh, ve prospěch ochrany eh, důstojnosti žen a jejich eh, z názorňování médiích. Baronka Aštonová, její kompetence byly spochybňovány ve srovnání s muži v těchto pozicích, ale já si myslím, že vy jste ta, která eh, jste skutečně zastánkyní rovnosti a rovného přístupu k ženám právě na té nejvyšší úrovni v komisi. Máme zde, co se týče ženských mm, otázek, určitý plán, určitou strategii a jakým způsobem uh, Eh, budeme postupovat při přijetí této strategie a jak bude zapojena občanská společnost. Máte představu o tom, jaký bude, eh, jaká bude hlavní zacílení této strategie? Děkuji, prosím, paní komisařka Redinková. Ta <clears throat> ten cestovní plán, ten plán je platný, který máme, ale je potřeba jej eh, posílit. Násilí na ženách se musí stát jednou z hlavních eh, priorit, je potřeba posílit tuto agendu a dále také eh, otázku eh, platových rozdílů, rozdílů v odměňování. Tyto dvě věci je třeba zviditelnit. Předpokládáme přijetí víceleté strategie pro rovnost pohlaví na základě té cestovní mapy a na základě e, e, listiny předsedy Barosa můžeme e, zviditelnit tyto věci, ale ta listina rozhodně nenahradí víceletý plán, víceletou strategii. Tyto věci si vzájemně pomůžou a umožní, aby váš výbor mohl do toho vstupovat a aby mi pomohl rozvíjet různé politiky, eh, říci, kde je potřeba posílet, kde je potřeba eh, dosáhnout lepší implementace, v kterých členských státech a kde je potřeba eh, předkládat nové návrhy. Děkuji. Nyní paní Cornelissen, prosím. Zoals u weet behandelen wij op dit moment een richtlijn. Paní Reningová, víte, že momentálně se zabýváme směrnicí o mateřské dovolené. Mateřská dovolená je velice důležitá pro ochranu zdraví a také pro vznikající vztah mezi matkou a dítětem. A rovněž pro rozdělení úkolů, které souvislí s péčí o dítě a to mezi otcem a matkou. Takže se jedná o jakousi mateřskou dovolenou neboli pro muže i pro ženy. Je to tedy důležité, protože si takto rodič vypěstovává vztah k dítěti a je důležité zapojit oba dva rodiče. Takže jedna důležitá část je již do směrnice zapracována, ale druhá důležitá část, ta se týká právě té otcovské dovolené. My, křesťanství demokraté, jsme toho mínění, že by měla být projednána v rámci oddělené směrnice. Tedy pokud otcovská dovolená nebude upravena současně s mateřskou dovolenou, předloží komise dodatečně oddělený návrh na otcovskou dovolenou či ne? Um, the pregnant workers, uh, direct... <clears throat> Ta směrnice, která se týká mateřské dovolené, kde komise na, navrhuje uh, Eh, zvýšení ze 14 na 18 týdnů, tato směrnice se setkává s určitými potížemi v radě. A myslím si, že by bylo velmi důležité že je nesmírně důležité, aby tato směrnice prošla. Z toho důvodu se domnívám, že bychom neměli zahrn- zahrnovat do této směrnice i otcovskou dovolenou, protože to by mohlo eh, zpomalit či zastavit celé to rozhodnutí k mateřské dovolené. Souhlasím s vámi naprosto, že účast otců a zapojení otců eh, je mnohem, je velmi důležité. Já sama mám tři děti a eh, tři kluky a vím, jak je důležitá úloha otce a přítomnost otce. Ehm, sociální partnéři eh, se shodli na rodičovské dovolené, z níž povinně jedna, jeden měsíc půjde, eh, umožní otci být doma. A e, to je důležitý e, e, moment, důležitý stá součástí. Všechny ty další složky té rodičovské dovolené, dovolená pečovatele nebo osoby pečující a tak dále, tyto další věci, včetně té otcovské, bychom měli zapracovat do dalších právních předpisů. Podíváme se nejdříve na právní a ekonomické dopady ale chtěla bych o tom s radou vyjednávat co nejintenzivněji a rozhodně eh, bych nechtěla zbrzdit přijetí té směrnice o mateřské. Ta je velmi důležité. Tak, děkuji. A není, nyní paní Jana Kudakis. Eh, souhlasíte s tím, že suverénní stát je ten, kdo by měl řešit problémy svých občanů? Hovořím zde o eh, na, násilí, eh, nucených ma, manželství, vynucených manželství, domácím násilí a ženské obřízce. Jak budete toto podporovat, řešení těchto věcí? Protože tyto věci jsou v prvním, eh, v první instanci věcí trestního práva. Takže tady by se mělo hlavně hovořit o podpoře nezávislých suverénních států. Ano, jistě souhlasím s podporou eh, suverénních států v těchto snahách a proto se domnívám, že ve věcech trestního práva je třeba postupovat velmi opatrně. Eh, kam míříme. Já jsem to již vysvětlovala v těch dvou předchozích slyšeních. Eh, v občanském právu jsme postoupili velmi rychle, ale v trestním právu eh, hraje, úloha hraje úlohu subsidiarita a je potřeba, aby eh, národní parlamenty byly zde v souladu a jeden stát může blokovat celé jednání. Takže s kolegyní Cecilí Malstremovou budeme velmi pečlivě zvažovat iniciativy, které chceme zahájit v oblasti trestního trestního práva s cílem více chránit ženy. Program DAFNE, který spadá do mé pravé, pravomoci, je program, který pomáhá eh, nevládním organizacím, které pomáhají ženám, které eh, byly eh, předmětem násilí. A tady skutečně můžeme udělat mnoho, ale chci se ještě vrátit k té ženské obřízce. Je to otázka vnějších vztahů a kolegové, kteří mají na starosti eh, vnější vztahy, ale nemůžeme eh, hovořit jenom o vnějších aktivitách a nekonat nic u nás doma. Víte, že 180 tisíc um, žen imigrantek v Evropské unii uh, jsou vystaveny nebezpečí, že to na nich bude provedeno. Evropská síť pro prevenci existuje. Další, dále v této oblasti je nutný výzkum, strategie, která by vedla k uh, seznamu aktivit, které je třeba provést v této oblasti, tedy na domácí půdě a já s tím pokud budete chtít, abych se ujala svých pravomocí a odpovědností, začnu eh, s dialogem s občanskou společností, seznámím se s právní úpravou a zvážím případné legislativní předpisy, případně i harmoniza- harmonizace eh, skutkové podstaty podstaty a postihů. A tady již je zase ten trestně právní aspekt a tady je nutná uh, diskuse s kolegyní Malstremovou a s národními parlamenty. Paní Figurejdo. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A eh, paní kandidátko, eh, nyní tady hovoříme o opravdové strategii, která by zaručila rovnost mužů a žen v celé EU. A v tomto roce si připomínáme 15. výročí vzniku pekingské platformy. Myslím si, že v takové době velice důležité říci, že potřebujeme nějakou chartu. která přetrvává v celé Evropské unii. Eh, zazněla tady řada příkladů a je nebudu opakovat, protože na to není čas. Ale Zároveň je velmi důležité, abychom do, to, do toho zapojili samotné ženy a jejich organizace, abychom je zapojili do této diskuse. A ráda bych vám položila tento dotaz. Jakým způsobem to hodláte provést, eh, s jakými návrhy chcete vystoupit, jakým způsobem zapojíte větší počet žen a jejich organizací v EU do této diskuse. Paní Redingová. Domnívám se, že v minulosti eh, jsme odváděli vynikající práci společně s neziskovými organizacemi v této oblasti ve všech členských zemích. Je třeba dále tuto spolupráci posílit. Eh, víte, že Evropské fórum žen zasedne počátkem února, eh, aby se připravilo na pekingskou konferenci. Bude velmi důležité aby tam byl zastoupen Evropský parlament. Jak v těch přípravách Evropského foražen, tak přímo v New Yorku, kde eh, ta připomínková akce na pekingskou platformu proběhne. Takže určitě eh, velice jasně sformulujeme své stanovisko. Pokud je o listinu u 15. výročí pekingské konference eh, předseda komise eh, vystoupil s touto myšlenkou, protože by si přál znovu stvrdit, slavnostně stvrdit hodnoty a zásady našich politik. To znamená politik, které mají už za sebou dlouhou historii, eh, ale také ještě dlouhou dobu před sebou, protože Eh, navzdory té dlouhé historii eh, některých opatření jsme ještě problém nevyřešili. Eh, jsou zde problémy sladění rodinného a pracovního života, rovného spravedlivého zastoupení v médiích, nenásilí, účastě na rozhodování. Všechno toto jsou témata, která, jak se domnívám, by tato listina mohla vyzdvihnout ta listina by nenahradila náš akční plán, nenahradila by náš víceletý pracovní program, ale eh, bylo by to něco, byl by to dokument, ve kterém bychom jasně řekli, toto jsou základní práva, ve která věříme, to je naše krédo, takové jsou naše hodnoty. Tím se dostáváme k poslední otázce. Dávám slovo paní Kraca. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, Máte v úmyslu vypracovat novou komunikační politiku a to jak t, k přítomnosti žen naší politice, nehledě tedy na listinu, kde máme zakotveny základní práva a principy, ale také v ohledu na každodenní praktickou politiku, tak aby ženy byly lépe informovány o možnostech, které jim skýtá Evropská unie. A dále chce tedy pracovat strategii, eh, která by se týkala genderové dimenze v komunikační politice, která se již provádí? Prosím, paní Redengová. Eh, no, skutečnosti, že ženy eh, v rozhodovacích eh, procesech a orgánech ještě nejsou tak daleko, jak by měly být. Všichni víte, jaká je eh, ta analýza, znáte fakta, znáte čísla, nemusíme tady prezentovat. Víte, jaká je situace ve správních radách, pokud je o počet žen jakožto výkonných ředitelek velkých společností, jaké je procento žen poslankyň a tak dále a tak dále. Čili zbývá ještě mnoho vykonat a místo předsedkyně eh, Kracová má naprostou pravdu, že eh, musíme využít eh, komunikační nástroje, tak abychom lépe objasnili, co děláme. Jak už jsem o tom hovořila dříve, Kvalitní komunikaci můžete nastavit pouze, pokud eh, máte, můžete víc z kvalitního příběhu. Já bych proto ráda vyšla od velmi konkrétních problémů, kterým čelí ženy v našich společnostech. Eh, Vaše voličky, eh, na jaké problémy narážejí. A na základě těchto konkrétních příběhů můžeme vysvětlit, co podniká Evropa. Vysvětlit to velmi konkrétním způsobem, na konkrétních příkladech. Tak bych chtěla v budoucnosti postupovat. Domnívám se, že 15. výročí Pekingské konference a listina eh, nám poskytnou, poskytnou dobrý důvod eh, tuto problematiku posunout dále, ale budeme muset být mnohem konkrétnější. Není možné jenom eh, v obecné rovině říkat, že se snažíme o rovnoprávnost mužů a žen, ale co konkrétně nabízíme, pokud žena chce zůstat doma, pokud se chce vrátit na pracoviště, pokud se stane obětí násilí. Čili víc těchto konkrétních příkladů a eh, nabídnout eh, ukázky toho, jakou politiku už máme nastavenou, eh, co je třeba provádět lépe v členských zemích a co nového navrhujeme. A tady spoléhám na poslance a poslankyně, kteří jsou v přímém kontaktu se svými voliči, Um, a se zainteresovanými stranami, tak abychom tu komunikaci skutečně rozběhli. Do příštích eurovoleb zbývá pět let a já doufám, že s vaší pomocí eh, za pět let všechny ženy v Evropě budou vědět, co pro ně Evropa vykonala eh, a že Evropa je tím místem a prostorem, eh, v nichž snahy žen, jejich problémy, jejich hodnoty a jejich sny jsou brány vážně. Děkuji mnohokrát, paní Redingová. Eh, nastal čas uzavřít toto velmi intenzivní odpoledne. Ráda bych poděkovala paní Redingové především za to, eh, že prokázala takovou vytrvalost. Domnívám se, že výbory eh, Jury a Libe se zaslouží díky za spolupořádání tohoto odpoledního slyšení. Chci poděkovat členkám svého výboru pro rovnost žen a samozřejmě děkuji i tlumočníkům za jejich dnešní práci. Ráda bych kolegům připomněla, kolegům tedy a kolegyním z výboru pro práva žen, e, že se sejdeme v 17.30 v místnosti 1G2. Koordinátoři výboru e, zasednou v této místnosti. Ještě jednou všem z celého srdce děkuji za toto nesmírně zajímavé odpoledne.